Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil naše dnešní zasedání. Vítám mezi námi místo předsedkyně Evropské komise, komisařku pro spravedlnost Viviane Redingovou, s níž budeme dnes hovořit o na téma strukturovaný dialog a zaměříme se na aktuální legislativní program komise. Navrhuji, aby paní Redingová zahájila a potom budeme mít rozpravu, takže paní Redingová máte slovo. Dámy a pánové, eh, vážení kolegové, jsem eh, ráda, že dnes se mohu zúčastnit tohoto jednání, které je velice důležité jak pro evropské podniky, tak pro evropské občany. Pro tuto příležitost um, jsem si připravila určitou informaci o tom, co děláme eh, v tomto roce a dávám tomu jeden společný titul a sice Spravedlnost pro růst. Dovolte, abych zahájila tím, že řeknu něco o nařízení eh, které bylo přijato na konci roku 2010. Je to velice důležitá reforma pro jednotný trh a také pro náš prostor spravedlnosti, protože e, se zabývá tím, jak bychom mohli odstranit právní nejistotu a také zbytečné náklady, jak pro podniky, tak pro občany. Nejprve tedy e, chtěl bych říct si něco o tom, že bychom e, chtěli odstranit exekvátor pro eh, jak civilní, tak eh, eh, další záležitosti týkající se podnikatelských akcí. To může stát 200 tisíc milionů euro a to v těch zvláštních případech a někdy trvá až 12 měsíců, ale 95% všech těchto případů Eh, jsou pouze eh, potvrzením eh, prvního rozsudku, takže je to velice nákladná formalita, kterou nepotřebujeme a proto já navrhuji, abychom exekvátor zrušili. Ale je potřeba, abychom měli zajištěné určité pojistky, pro, které zajistí spravedlivý proces. Ehm, eh, eh, dále potom eh, se to týká otázky arbitrací, týká se to také možnosti vybrat si soud. Dále je potřeba říci, že většina podniků, které se zabývají přes hrabačním obchodem, skutečně využívají té dohody o možnosti výběru soudu a analýza současné situace nám ukázala, že bohužel Eh, ty, eh, těmto dohodám se je snadno možné vyhnout, což vede k dalším soudním jednáním, což představuje často prodlevu pro podniky a také další náklady. Proto navrhujeme abychom e, zajistili větší autonomii e, zúčastněných stran. Další příklad bych chtěla zmínit v souvislosti s tímto návrhem. Posílíme e, dohodu o arbitraci, pokusíme se odstranit rizikom o paralelních jednání, tam, kde nedojde jednoznačně k rozhodnutí. Opět naše studie ukazují, že arbitráž a dohody o arbitráži velice často se musí potýkat s různými lidmi, kteří se snaží, aby ty dohody nebyly platné. Opět to vede k zbytečným soudním jednáním, opět to vede k dalším prodlevám pro podniky a k dalším nákladům. Eh, dále navrhujeme, abychom eh, posílili soudní ochranu všech našich občanů a to na celosvětové úrovni. Jde nám také o podporu mezinárodního eh, obchodu a jde nám také o zajištění rovných podmínek pro všechny, kteří eh, takže nařízení Řím 1 se zabývá eh, tím, aby vytvořil větší efektivitu a práce, kterou dělal pan Svivka v loňském roce, zpravodaj, byl velice důležitý krok, který nám umožní Eh, připravit eh, revizi Bruselu 1 a já osobně se velice těším na naší spolupráci eh, při práci na tomto dosie. Dále v červnu navrhnu prosazování, které by mělo vést k získávání dluhu přeshraničního Chtěla bych zavést eh, nový nezávislý evropský postup eh, a také eh, příkaz, který by umožnil zmrazení bankovních účtů. Tento návrh by umožnil získat dluhy a také by snížil eh, náklady spojené se soudním řízením. Kromě toho by posílil i právní jistotu v oblasti mezinárodního obchodu nebo přeshraničního obchodu. Podniky by měly eh, mít možnost provádět transakce s dalšími eh, členskými, v dalších členských státech, což v současné době nevyužívají plně tomto ohledu eh, já vítám vaši iniciativu vyjádřit se k této věci. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce McCarthyové za její příspěvek k této diskusi, která se týká také řešení konfliktů, které souvisejí s přeshraniční, přeshraničními transakcemi a mohu vás ujistit, že její návrh eh, plně zvážíme. Další návrh se týká spravedlnosti pro růst. Eh, toto je eh, strategická priorita pro <clears throat> Evropskou komisi v letošním rošenečním cílem je přijmout eh, návrh právního nástroje. To přijetí by se mělo skutečně ve třetí čtvrtě letošního roku. Zde jsme dosáhli dobrého pokroku ve své práci. Expertní skupina související se smluvním právem by měla vypracovat návrh eh, pro tento nástroj. Eh, zde se již udělalo skutečně obrovské množství práce. Eh, ta práce by měla skončit koncem dubna. Jak víte, došlo k veřejným konzultacím mezi červencem 2010 a lednem 2011 a eh, výsledkem toho je asi 300 eh, reakcí nebo připomínek. Eh, tato vysoké číslo ukazuje, že skutečně o tuto věc je veliký zájem a kromě toho to také ukazuje, že ta situace je heterogenní. Nicméně mnozí ti, kteří předložili své Eh, připomínky upozorní na to, že nejsou schopni nám předložit konečný, konečné stanovisko, protože ty otázky jsou příliš potenciální, jak říkají. Eh, eh, hovoří o tom, že by radši pracovali již s návrhy, ke kterým by se potom vyjádřili. Jak jsem řekla, tato práce by měla skončit na konci dubna. Pak na webu bude tato, výsledky této práce budou publikovány a já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za jeho příspěvek. Paní Volisová, té bych chtěla poděkovat za skutečně vysokou eh, kvalitu eh, návrhu její zprávy, která vychází ze zelené knihy která se zabývá těmito eh, smluvními otázkami. I další poslanci předložili mimořádně cené příspěvky, které doplňují tuto zprávu. A všechny tyto vstupní informace jsou pro nás mimořádně důležité a mohu vás ujistit, že je všechny využijí k tomu, abych eh, dokázala vytvořit tento právní nástroj, který bych potom chtěla na podzim vám představit. Co se týče otázky dědictví, eh, to je velice eh, důležitá otázka. Tady přeshraniční spolupráci skutečně potřebujeme. Víte, že každý rok je 450 eh, tisíc těchto případů a velice e, často to znamená dlouhá e, jednání, znamená to obrovské náklady a vzhledem k tomu, že nemáme společná pravidla, tak ten celý proces je velice komplikovaný. Ten návrh, který předkládáme, se zabývá právě těmito e, problémy, harmonizuje pravidla jurisdikce a také aplikovatelného práva tím, že využívá toho, čemu říkáme běžné trvalé bydliště. To se týká eh, také otázky související s rozvody eh, a s dědictvím. Proč to děláme? Děláme to proto, že eh, soud v jednom státě, státu má právo s těmito věcmi zabývat a tam, kde je majetek, tak ten podléhá jednomu, se má by podle jednomu zákonu. Tato Toto znamená, že eh, autentické dokumenty, které jsou vydány v jednom členském státě, budou eh, přijímány i v dalším členském státě, což ušetří obrovské množství času a také energie našich občanů. Jsem eh, přesvědčena, že tento evropský certifikát týkající se těchto záležitostí bude naprosto klíčový, protože nám pomůže a pomůže i jednotlivým členským státům při řešení těchto věcí. Myslím si, že to je oblast, kde občané Evropy skutečně budou mít pocit, že Evropa jim pomáhá řešit problémy, se kterými se setkávají. Já si uvědomuji, že tento návrh nařízení znamená změnu režimu, který v současné době existuje v některých členských státech. Přesto však jsem ráda, že mohu konstatovat, že to racionále tohoto navrhovaného systému se těší velké podpoře. A já vím, že budete také hovořit o návrhu zprávy pana Lešnera. Doufám, že e, dosáhnete dohody k této otázce. E, kromě toho se jedná také o dohodu s radou v této věci. Doufám, že i to půjde rychle tak, abychom mohli v této věci rychle pokračovat, protože si myslím, že mnoho našich občanů e, na tyto věci čeká. Teď se dostávám k dalšímu návrhu, který jsem předložila minulý týden, ano, bylo to minulý týden. Jedná se o balíček opatření, která by měla posílit právní jistotu pro mezinárodní páry, týkající se to tedy eh, majetkových otázek. Eh, já eh, navrhuji dvě věci týkající se jurisdikce a také prosazování rozhodnutí. Víte, že existuje 16 milionů mezinárodních eh, sezdaných dvojic a také registrovaných eh, partnerství, těch je přes 11 tisíc v současné době a 640 tisíc eh, mezinárodních manželství a 10 tisíc těch registrovaných partnerství každý rok končí, to znamená rozvodem nebo tím, že se tito lidé rozcházejí. A to souvisí s celou řadou právních otázek, eh, které souvisejí s rozdělením majetku takovýchto dvojic. Je to mimořádně složitá právní otázka a je to složité ze dvou důvodů. To eh, substantivní právo, čili hmotné právo týkající se eh, těchto věcí, se velice liší eh, v, v, v Evropské unii a soukromé eh, mezinárodní právo, které určuje, jaké právo se týká jaké situace, se také velice liší. Výsledkem toho je právní obrovský problém, což se týká právě tohoto rozdělení majetku a proto rada eh, již několikrát eh, vyzvala nás, abychom v této věci něco udělat. My v současné době už tedy s tím něco se snažíme dělat. Já jsem předložila určitá řešení a teď počítám s tím, že i v této oblasti budete s námi spolupracovat, tak abychom dosáhli eh, konkrétního výsledku. Teď se dostávám k otázce občanství Ehm, což je eh, kolektivní eh, ehm, vlastně eh, opravné prostředky. My jsme začali o této věci hovořit s kolegou Almuňou a s kolegou Dalím. Pracujeme na tomto dosie společně a to z jednoduchého důvodu. Chceme totiž k tomu přistoupit eh, horizontálně a eh, chceme zajistit určitou rovnováhu. Jinými slovy, vycházíme z velice komplexní a velice široké eh, definice těchto kolektivních opravných prostředků, což nám umožňuje zabránit určitému chování a také nám to eh, umožňuje zavádět eh, možnosti kompenzace, to znamená takzvaných kompenzačních kolektivních opravných prostředků. Je to věc otevřená, Jde nám o to, abychom dosáhli skutečně koherentního přístupu. Zatím jsme neudělali žádné rozhodnutí. Eh, ani nevíme, jestli budeme mít legislativní iniciativu. Veškeré připomínky, veškeré názory budou příslušným způsobem zváženy. A na závěr eh, tohoto procesu bychom chtěli mít řešení, které eh, přispěje k růstu mezi eh, vnitřního trhu při zohlednění konkrétních situací malých a středně velkých podniků a při zohlednění také toho, o co jde spotřebitelům. Předtím, než, pane předsedo, skončím svůj eh, úvodní příspěvek, dovolte, abych se ještě zmínila o dvou věcech, které vím, že váš výbor velice zajímají. Za prvé se jedná o otázku eh, související s Hakskou ehm, eh, konferencí, ehm, která se zabývala únosy dětí. Vím, že paní Volisová a paní Hajtela Eh, projevili obrovský, obrovský zájem o eh, tuto otázku. My považujeme velice eh, důležité, aby věci dohodnuté v Hágu v roce 1980 byly plně aplikovány. Existuje 88 zemí, které již ratifikovaly tuto hákskou úmluvu eh, ve všech eh, mezi, mezinárodních eh, vztazích. Komise se snaží propagovat to, aby všichni přistoupili k této úmluvě z Hágu z roku 1980 a já koncem letošního roku předložím sdělení o vnější strategii justice. Jinými slovy, budeme mít možnost zabývat se nejen eh, výsledky Hákové konference, ale také dalšími záležitostmi, které jsou naprosto zásadní pro naše zahraniční vztahy. Proto eh, i tady se těším na vaše rady, které budu moct potom zohlednit. Dalším prvek, což je věc, o které hovořil pan eh, Balanger, je školení eh, v soudních záležitostech. My víme, že eh, způsob, jak můžeme posílit eh, vzájemnou důvěru lidí, kteří jsou součástí toho soudního systému a bez jejich spolupráce fakticky nic nefunguje, Eh, jsme si tedy vědomi, že je potřeba posílit právě tuto oblast školení a přípravy těchto lidí. V současné době máme tedy kompetenci eh, na základě Lisabonské smlouvy i v této oblasti, proto v současné době připravuji sdělení týkající se této otázky. To sdělení by mělo být publikováno v září letošního roku Konference eh, byla zorganizována na konci roku 2010 a vznikla, vznikla síť eh, za maďarského eh, předsednictví. Také před dvěma týdny se k tomu konala konference v Budapešti. A já bych byla velice ráda, kdyby tato konference, veřejné konzultace a spolupráce s těmi z vás, kteří máte zájem o toto téma, kdyby všechny tyto věci Eh, mohli nastartovat diskusi, která by nám nastínila, jaké by měly být priority Eh, které by potom byly podpořeny na celoevropské úrovni. Proč to říkám? Říkám to z jednoho důvodu a sice, že hlavní zodpovědnost eh, za tyto věci je v rukou členských států, pochopitelně je v rukou také profesních organizací, takže jediné, co my můžeme udělat, je tyto věci na evropské úrovni podpořit a pokud máme něco takového efektivním způsobem skutečně dělat, tak eh, musíme nejprve mít stanovené priority. To je všechno, pane předsedo. Eh, já jsem přesvědčena, že k tomu bude celá řada otázek ze strany vašich členů. Komisář. Děkuji vám, paní komisařko, za tuto rozsáhlou prezentaci. Dá se, že vidíme, že rozhodnutí pana předsedy Baroza na začátku legislativního období bylo dobré udělat eh, vymezit eh, justici vlastní váhu na tomuto rezortu a že se tedy eh, nestrácí v tom velké množství v oblasti Justice and Home Affairs. Celá řada lidí se chce nyní přihlásit o slovo. Pan kolega Berlingwer, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní komisařce za její vystoupení a také za zmínku o zrušení exekvátor, za volbu soudu a za další otázky, které zde v současnosti ve výboru projednáváme. A pokud je o otázku eh, právní kultury, o tom se také zmínila v jednotlivých usneseních tohoto parlamentu o výcviku eh, soudců a ve stogolském akčním plánu chci zdůraznit následující body. Schopnost chápat a eh, řídit rozdílnosti našich právních systémů je třeba evropské právní kultury, která by měla vycházet eh, ze studia komparativního práva a je třeba, aby došlo k posunu v tom, jak se právo vyučuje. A aby také byla zajištěna příslušná úroveň odborné přípravy a školení. A je třeba skutečně se seznámit s cizím právem. A to by měla být součást právní mentality v Evropě. Větší míra dialogu a profesionálních eh, kontaktů by měly být podporovány na evropské úrovni, abychom umožnili změny ve způsobu výuky a stanovení příslušných studijních programů pro osoby, které se právě zabývají, pro jejich klienty. A komise slíbila akční plán, který se týká právního výcviku, kde by byly zohledněny jednotlivé tradice výuky práva a také specifické potřeby profesionálů, které, kteří se zabývají právem. Podpora optimálních postupů v této oblasti. A je důležité, aby právní profesionálové nebyli vynecháni při budování evropské právní kultury. A netýká se to jenom soudců, ale celá kategorie právníků. Mělo by dojít k eh, výměnám typu programu Erasmus a to by měla být jedna z iniciativ, které budou podporovat horizontální a vertikální komunikaci mezi národními, vnitrostátními soudy a evropskými soudy. Vznikají tedy sítě institucí a, a Evropské soudy mají bezprostřední kontakty s vnitrostátními soudy a musí hluboce chápat národní právní kulturu. A to by se mělo stát nástrojem společné evropské právní kultury. A to je hlavní cíl nejen pořádat školení a semináře, ale ve všech oblastech, kde přezraniční otázky se vyskytují v oblasti obchodního práva, civilního práva, i v oblasti, kde vznikají právní spory a potíže s cílem podporovat výměnu názoru, vytvářet kontakty, vytvářet komunikační kanály a prostředky spolupráce a vytvářet vzájemnou důvěru a pochopení. A jsme přesvědčeni, že tomu může pomoci aktivní účast univerzit a účast také právníků na různých úrovních. Na základě usnesení 17. 10. 2010 parlament se chtěl také plně zapojit do přípravy politiky v této oblasti v novém duchu Lisabonské smlouvy. Nechceme jenom pravomoci, ale chceme také spolupracovat na změně stavu. A parlamentní studie, která vyhodnotí národní školící programy a právnické školy, abychom definovali optimální postupy v této oblasti, by měla skutečně k tomu přispět a parlament pochopí sdělení komise a komise by měla vzít v úvahu zjištění vycházející z této parlamentní studie. A v kontextu který navazuje na jednotlivá usnesení. Některé body se v současné době objevují. A to by se mělo týkat zejména příslušných právních studií. Je jasné, že parlament chce využít stávající instituce, zejména národní justiční školy. Nejlepší lidé pro výcvik soudců jsou samotní soudci a univerzity a profesní organizace budou mít také vlastní úlohu a to umožní definovat optimální postupy v členských státech, podporovat a šířit v některých členských státech zkušenosti a zajistit centralizované šíření evropské právní kultury a takto toho bude dosaženo. Je možné také uvést Ecole nationale de la magistrature ve Francii, a Jur, síť Jur Infra v Nizozemsku. V dalších zemích v Itálii je, existuje evropský program Gaius. A využití decentralizace, zejména v Nizozemsku, díky soudním koordinátorům pro evropské právo, může umožnit eh, využít omezených prostředků a stále bude existovat prostor pro vysoce náročný výcvik ze strany IRA. Bylo by vhodné také uspořádat eh, slyšení ještě před létem s cílem eh, definovat eh, nejlepší postupy a jak je možné rozšířit na celou Unii s cílem koncipovat pilotní projekt, který by měl běžet v roce 2012. A takový pilotní projekt by byl koordinován minimálně dvěma národními justičními školami. A takový pilotní projekt by mohl definovat poskytování informací a znalostí o jednotlivých právních systémech a justičních školách a vycházet ze stávajících zdrojů HTN, kdyby došlo k skutečně k informování o příslušných národních právních systémech a bylo by možné poskytnout i informovat eh, cestou webstreamingu, internetu a Skypeu. Cílem by bylo skutečně koordinovat eh, výcvik se stávajícími justičními akademiemi a školami a poskytovat i dialog s příslušnými odborníky. A konečně by měl existovat eh, roční fórum, kde by soudci různých úrovní byli kteří se zabývají zejména předhraniční problematikou. A takové akce by se tedy příslušní soudci zúčastňovali a mohli by takto přispět k, lepší, k lepšímu výcviku soudců. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji vám, paní komisařko. Velice vám děkuji za vaše informace. Dovolte mi několik drobných otázek. Začala bych s posledním tématem, to je Hákská konference. Vy jste hovořila o tématu únosu dětí. Já s vámi souhlasím, že zde potřebujeme velice širokou dohodu. Je důležité zapojit co nejvíce států. Existuje zde několik aktuálních hlavních témat v této problematice. Pro mě zatím zůstává otevřená jedna otázka. Francie se zde snaží vydat eh, specifickou zvláštní cestou a mě by zajímal váš názor na tuto věc. Respektive bych se chtěla zeptat takto. Zda tato zvláštní cesta, kterou chce jít Francie, není kontraproduktivní, když se zde snažíme jít společnou cestou v této oblasti? Protože to jsou problémy, které neskončí na hranicích Francie a v tom je ten problém, že problematika únosů dětí je něco, co nezůstává od začátku situováno pouze do jedné jediné země. Proto se chci zeptat, zda bychom se neměli spíše snažit dostat Francii na naši stranu, tak eh, aby i Francie byla tou hnací silou společného pokroku, protože když zde bude eh, speciální smlouva, tak eh, to naruší veškerá společná úsilí. Proto by mě zajímal váš názor. Moje, moje kolegyně Heidi Hautala se velice zajímá o tuto problematiku, opakovaně ji se mnou projednávala a proto je důležité, abychom zde dospěli k pokroku. Potřebujeme ho. Co se týče úpravy právních tradic, eh, o tom už jsem hovořila s několika lidmi. Pro malé členské země by to potom mohlo být možná docela komplikované. Oni už bez tak mají relativně málo právníků a když budeme vycházet z praxe, tedy z toho, co očekávám, že v praxi nastane, tak eventuálně může nastat to, že někteří právníci budou eh, více konfrontováni s právními systémy dvou nebo tří zemí, s kterými jsou ve styku častěji a budou tam mít odbornost. Asi nebude možné pokrýt ve všech členských zemích vše. Proto by mě zajímalo, jak vidíte tuto problematiku vy. A k tomu prvnímu tématu Evropské smluvní právo bych chtěla říci toto. Domnívám se, že ten přístup je velmi zajímavý. Nicméně vidím, že v radě je velký odpor. Je to pochopitelné, protože každá země se domnívá, že pouze ta její právní tradice je ta nejlepší na světě. Všichni to známe dobře z domova. A proto se chci zeptat, jak vypadá poslední aktuální stav v radě a bude to nějaká velká komplexní věc, anebo budeme začínat eh, se speciálními smluvními právy, jako například je eh, právo spotřebitele, práva, práva spotřebitele a vztah hospodářské sféry a budeme potom postupovat dále. Eh, vy jste hovořila o užitku pro podniky, ale já očekávám i užitek pro spotřebitele. A doufám v něj, protože já neslýchám pouze stížnosti podniků a podnikatelů, že je čím dál tím komplikovanější působit přes hranice, budovat obchodní styky přes hranice, ale slyším eh, také stížnosti spotřebitelů. Je zde nejasná situace a mnohé takové pololegální podniky z toho také těží. To si zde musíme otevřeně přiznat. Proto by mě zajímalo, jak vy na tuto problematiku pohlížíte a jak na to pohlíží eh, Rada. A kdo z celé situace těží. Potom mám ještě jednu speciální věc. E, v rozpravě o IPR právech duševního vlastnictví jsme viděli, že umělci v Evropě nemají ani tak problém s právě duševního vlastnictví, ale se smluvně právními záležitostmi. Je to skupina obyvatel, která výrazně působí v různých zemích. Je tam ta přeshraniční práce a jsou konfrontováni se sociálním dumpingem, protože jsou vystaveny rozdílnému smluvnímu právu. E, zvažujete, že zde půjdete specifickou cestou v Rakousku, například Cecil Legis, což bylo neustále atakováno podle mého názoru právem. E, pak jsou zde i celé e, další paralelní problémy v jiných členských zemích, což eh, znevýhodňuje umělce v mezinárodních smlouvách více, než je tomu v jiných profesních skupinách. Děkuji. Děkuji, pán kolega Cvěvka. Tak, bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Eh, udělal na mě skutečně velký dojem způsob, jaký jste nám velice konkrétně a velice přesně představila eh, harmonogram vaší práce pro příští období. Chtěl bych vám velice srdečně poděkovat také za Eh, ty právní návrhy související s Bruselem 1 a mohu vás ujistit, že jsme připraveni s vámi v této věci spolupracovat. Možná, že je obtížné v tomto okamžiku zde podrobně hovořit o eh, této spolupráci, ale během příštího našeho společného setkání bychom měli již o těchto věcech vzájemně diskutovat. Kromě toho bych vám chtěl také vyjádřit vděk za něco, o čem jste nehovořila, ale co pro mě je velice důležité a významné. <clears throat> Hovoříme zde o právní kultuře a o tom, že je potřeba eh, dále lidi v této otázce eh, školit. Když se na to podíváme z pohledu eh, občanů, tak důležitá věc je také tok informací a v této oblasti se stále setkáváme s velkými problémy. Proto bych vám chtěl poděkovat za to, že jste zahájila práci i v této oblasti. Vím, že váš tým v této věci již udělal první kroky cílem kterých je vytvořit eh, určitý manuál, který by obsahoval informace týkající se eh, mezinárodních rozvodů, tak, aby každý občan byl schopný pochopit ustanovení, která jsou součástí tohoto nařízení. Takže bych se vás chtěl zeptat na následující věc. Je pravda, že u těchto dokumentů, které mají obrovský dopad na život našich občanů, mám tím námi například majetkové rozdělení, eh, dědictví a tak dále. Myslíte si, že by bylo dobré mít takový nějaký manuál, který by například eh, byl vydán eh, v rámci i justice, nebo který by byl vytištěn na papíře, a který by umožnil občanům skutečně mít z něčeho takového prospěch. Děkuji. Děkuji vám. Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji, paní komisařko, poděkovala za vaší jasnou a srozumitelnou prezentaci vašeho pracovního programu. Dovolte mi, abych se zaměřila ve své otázce na evropské smluvní právo. Vaše práce a pracovní postupy jsou nám známy jako něco, co je výrazně orientováno takovým směrem, že to znamená sumární přínos pro evropské občany v oblasti práva. A proto by mě zvláště zajímalo, jak aktuálně postupujete v oblasti evropského smluvního práva. Já mám momentálně takový pocit, že se komise vydala takovým úprkem dopředu, snaží se nalézt řešení, aniž by měla skutečně stoprocentně před očima svůj cíl. O čem zde hovořím? Máme zde nejnovější údaje eh, hodnocení trhů, spotřebitelských trhů a vidíme, že velkou bariérou pro podniky a spotřebitele není pouze smluvní právo, ale jsou zde i jiné důvody. A tyto důvody často eh, brání přeshraničnímu postupu jsou to problémy jazykové anebo daňové. Ráda bych vám je tímto připomněla a chtěla bych se zeptat, co komise hodlá udělat. Zvláště tak, aby se princip z Římu 1 ještě zachránil. Protože ta řešení volitelného nástroje se zdá, že tuto možnost omezují. Proto bych také chtěla vědět, jak vidíte další postup. Zvláště dobrého hodnocení dopadů, tak abychom měli k dispozici skutečně fundované výsledky a nepostupovali ku předu v jakémsi pološeru. Evropská judikatura tak jak by měla vzniknout na základě volitelného nástroje, tak by to samozřejmě trvalo až desítky let, než bude tak daleko, aby skutečně spotřebitelé i podniky v ní měli náležitou důvěru. Harim, colleague, Harim, please. Thank you very much, uh, chairman. Uh, commission... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní komisarce uh, za to, že přijala eh, naše pozvání, které předložil Malcolm Harbour, Harbour, a které souvisí s její účastí na slyšení o smluvním právu. Eh, vy eh, víte, že moje názory se liší od těch, které zastává komise a také celá řada členů tohoto výboru, ale e, váš příspěvek k tomuto slyšení skutečně ukazuje, že jste ochotná e, přijmout všechny tyto názory a zvážit je. Chtěl bych se zeptat následující. Týká se to něčeho, o čem jste se zatím dnes nezmínila. A sice e, Týká se to Evropského soudního dvora. Mám dvě věci. Za prvé je to věc, která je velice konkrétní, velice specifická a souvisí s rozhodnutím v oblasti patentů, to je to ten komunitní evropský patent. Mám velice přímočarou otázku, eh, kam půjdeme dál z tohoto místa, jak vy vidíte budoucnost této věci v tomto okamžiku. Eh, a ta druhá věc se týká takové více obecné věci. Evropský soudní dvůr eh, aspoň se zdá, že přichází s rozhodnutími v celé řadě případů, které vlastně jdou uh, proti záměrům, které e, jsou za e, právními e, úpravami, které my jsme přijali v tomto parlamentu. Týká se to například zvažování genderu při výpočtu rizika u pojišťoven. Čili mohla byste k tomu také se vyjádřit? Děkuji. Kolik, kolik Wallace, please. Kolegyně Wallisová, prosím. Děkuji, děkuji. Eh, děkuji paní komisařko za eh, váš eh, příspěvek. Velice mě zaujalo, že dnes jste také se rozhodla hovořit o spravedlnosti pro uh, Eh, růst. To si myslím, že je téma velice důležité a vlastně to také potvrzuje, že, máte eh, velik, že jste velice iniciativní při řešení věcí souvisejících s Brusel 1 kolektivními opravnými prostředky a také smluvním právem. Eh, co se týče těch kolektivních opravných prostředků, jak jste o tom hovořila, zmínila jste se v této souvislosti o tom, že spolupracujete s komisaři Dali a, Dalim a e, E, co se týče spravedlnosti pro Rus, který by mělo, které by mělo vyústit ve zjednodušení situace a připouští například alternativních eh, řešení, tady je na stole návrh pana komisaře Daliho a já jsem přesvědčena, že i v této věci budete s ním spolupracovat. Co se týče smluvního práva, Tady eh, se chystáme zahájit diskusy o pozměňovacích eh, návrzích. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy eh, jsou velice nápomocné této věci. Myslím si, že tam můžeme vypozorovat určité obavy související s touto věcí, ale myslím si, že většina z nás si přeje, abychom pokračovali v této věci s určitým vymezením a sice, že potřebujeme mít další důkazy, že potřebujeme mít také hodnocení dopadu a já e, jsem přesvědčena, že zcela určitě i toho se dočkáme v té závěrečné zprávě. E, jsem velice ráda, že e, budete také věnovat pozornost tomu, čemu říkáte vnější aspekt naší politiky v oblasti justice. Myslím si, že to je velice důležité. Je důležité dále kultovat, kultivovat eh, naše vztahy s Hagskou konferencí. To se eh, týká jednak těch únosů dětí a úmluvy konkrétní, ale takových úmluv existuje ještě celá řada. Eh, já bych jenom chtěla teď reagovat na to, co říkala paní Lichtenbergová. Myslím si, že Unie v současné době eh, je eh, účastníkem eh, této úmluvy a to znamená, že vy jako komisařka byste měla připravovat politiku ve vztahu k této hákské konferenci za všechny členské státy. A myslím si, že by bylo dobré, kdybyste nás usvědčila, přesvědčila o tom, že to skutečně tak je. Uh, protože takový byl ten původní záměr a tak také si myslím, eh, že bychom měli přistupovat eh, k této hákské konferenci, jestliže přistoupíme k ní jako Unie a ne jako jednotlivé členské státy. Jak jsem již eh, řekla, byla jsem velice potěšena tím, že jste hovořila o spravedlnosti pro růst. Vím, že také eh, máte v plánu na rok 2013 vyhlásit rok evropských občanů a jak jste možná již si všimla z připomínek některých kolegů, ehm, mnoho z nás skutečně eh, má určité obavy eh, z toho, že nebude zajištěna ta ústřední postavení občanů ve všech těchto otázkách. Děkuji. Pan Baltazar. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za velmi úplný výklad a úvahy, které jste nám předložila. Po zveřejnění zelené knihy o jednotlivých alternativách u evropského smluvního práva náš výbor se zabýval touto záležitostí a zejména díky podrobné práci paní Wallis a dalších a volba občního nástroje se nám jevila jako základní možnost, protože to nám umožní překonat celou řadu potíží, které souvisejí se subsidiaritou a proporcionalitou. Ale také, protože tento nástroj nám nás nenutí vynucovat tento nástroj. Volba tohoto fakultativního nástroje bude záviset na využití jednotlivých subjektů, tak trochu jako bychom to svěřili trhu. A v této souvislosti existují i další nástroje. Je tu právo spotřebitelů, reorganizace alternativních e, systémů pro řešení sporů ve prospěch spotřebitelů. A já bych vás chtěl požádat, protože jste již eh, ohlásila iniciativu na druhé pololetí tohoto roku. Eh, chtěl bych tedy vědět, jaká opatření chce komise schválit, aby zajistila vysokou míru ochranu spotřebi- ochrany spotřebitelů a rozvoje vnitřního trhu v souvislosti s fakultativním nástrojem v oblasti smluvního práva. Děkuji a nyní pan kolega Rebrandis. Děkuji, paní, pane předsedo, paní místopředsedkyně. Pan předseda Léne uvedl, že sjednocení do oblasti justice a vnitřních věcí byla úspěšná. A Váš program jasně ukazuje, že tyto aspekty jsou vzájemně provázané a některé oblasti se týkají obou směrů. Děkuji vám za vaši odvahu, protože na podzim se začnete zabývat velmi obtížnými případy. Pravidla v oblasti soukromého práva se liší v jednotlivých zemích. A potom je tu trestně právní oblast. Jednou jsem vám to sdělil osobně, ale chci to zopakovat jako příklad. Byl jsem informován o případu, který ukazuje, že je těžké sjednotit právní doktrínu. Řešení sporů v případě rozvodu odlišných ekonomických zájmů. A potom je tu také otázka dětí. Dvojice, ona je španělka, on je belgičan. A vlastně soud rozhodl na dvou místech odlišně. Jeden soud odsoudil ženu, protože došlo k únesu dětí a španělská justice odsoudila za špatné zacházení a vydá rozkaz, vydá příkaz a dojde k vlastně ke střetu dvou legitimních právních rozhodnutí. Měli bychom sjednodušit právní doktrínu a neměli bychom zanedbávat procesní pravidla, protože dochází k naprosto reálným situacím. Na jedné straně existuje subsidiarita, která je inspirována evropskou integrací, ale v současně představuje překážku ve sjednocení justice. A proto bych chtěl vyzvat eh, paní komisařku, aby měla odvahu se zabývat tak náročnými a obtížnými záležitostmi Samozřejmě to překračuje rámec našeho výboru, někdy i parlamentu, ale nejobtížnější bude se vyrovnat eh, s odlišnostmi právního řádu. Každý, jak řekla paní Lichtenberger, každý stát se domnívá, že jeho právní řád je nejlepší, takže vám děkuji a vyrovnávejte se s těmito národními oblastmi. Co prezident? Děkuji a nyní má slovo paní místo předsedkyně komise. The aim of the Cílem komise, nebo spíše zodpovědnost komise, eh, spočívá v tom, že bychom měli být jakými, jakými, jakými si poctivými makléři, mezi eh, parlamentem a radou. A to je přesně to, co já se snažím udělat. Mohu vám říci, že se mi eh, daří spolupracovat s radou a to z jednoduchého důvodu. A sice proto, že všichni eh, chápou, že před Lisabonskou smlouvou se nedalo v podstatě nic moc dělat, protože jsme neměli k dispozici příslušné nástroje. Teď nástroje máme, ale je potřeba udělat tolik věcí, aby se z tohoto kontinentu stal kontinent, který bude v jakési rovnováze a e, i rada dokonce pochopila, že tady nemůžeme dále čekat, že musíme trošku spěchat. A já jsem ráda, že se mi podařilo hned po devíti měsících po Lisabonu skutečně porodit to první dítě což je e, ten, e, to trestní právo a procesní nárok na překlad a tlumočení. Takže i když stanovisko členských států zastoupených v radě eh, je často odlišné, přesto se nám podařilo tohoto dosáhnout velice rychle. První, ta posílená spolupráce v oblasti rozvodů, eh, přičemž eh, ve 14 členských státech jsme dosáhli dohody během několika měsíců. A, takže tyto věci se skutečně hýbou z místa. A teď bych chtěla reagovat na všechny ty z vás, kteří jste zúraznili to, jak důležité to je pro občany. Je to naprosto zásadní pro eh, občany, protože velice často občané se necítí jistí, když eh, překročí hranice. Často mají pocit, že jsou diskriminováni. Čili musíme je ujistit, že mají práva ať už se pohybují kdekoliv a ať chtějí se věnovat jakékoliv činnosti. A v roce 2013 budeme mít eh, možnost, to znamená, to bude ten rok evropského občana, eh, budeme mít možnost, tedy každý v, té své, v tom své funkci, budeme mít možnost eh, občanům vysvětlit, co pro ně Evropa může udělat. A myslím si, že my všichni budeme muset eh, udělat řadu rozhodnutí. Proto já s těmito věcmi tak spěchám, protože bych byla ráda, kdybyste v roce 2013 skutečně mohli eh, mít něco konkrétního v ruce, eh, kdy byste mohli říct si, podívejte se, co Evropský parlament už pro občany udělal Ehm, abyste vy eh, mohli v těch svých různých funkcích skutečně těmto lidem ukázat, eh, že existují nová pravidla, eh, nová pravidla, která mají řešit jejich problémy. A proto nám jde o vytvoření tohoto portálu e-justice, což je hlavně tedy pro lidi, kteří profesně se o tyto věci zajímají, ale bylo by dobré, kdyby tento portál sloužil také obyčejným občanům Jde o to, aby eh, materiály, které vysvětlují občanům to, čeho bylo již dosáhnuto, aby tento eh, materiál byl skutečně eh, kvalitní, ale předtím, než něco takového můžeme mít, potřebujeme, abychom měli určitá pravidla. A to potřebujeme od vás tak, abychom mohli skutečně se obrátit na naše občany a říct jim, podívejte se, jak Evropa funguje pro vás. Ehm, ve svém úvodním příspěvku jsem řekla, že se spolehám na Evropský parlament v tom smyslu, že mi pomůže ehm, v té oblasti soudní přípravy a školení, tak eh, jsem měla na mysli právě pana Berlingera, který má obrovské zkušenosti, který je skutečně velice moudrý eh, a eh, velice ráda budu, když nám bude ochoten pomoci je jasné, že nemůžeme dělat všechno sami. Potřebujeme pomoc eh, ze strany členských států, potřebujeme pomoc eh, také z profesních, eh, ze strany profesních organizací, také takové organizace jako je ERA například, ehm, tak, abychom mohli zahájit pilotní projekty, co se týče moderních technologií, ano, máte pravdu, eh, eh, pomocí těchto technologií můžeme být daleko efektivnější ve své práci, můžeme také daleko eh, rychleji postupovat. Paní Lichtenbergerová hovořila o té hákské konferenci a o otázce Francie. Paní Volisová také se zmiňovala o této věci. Všichni víme, že otázka eh, únosu dětí a otázka mezinárodní adopce a tak dále, všechny tyto otázky jsou mimořádně citlivé a proto je mimořádně důležité, a abychom se těmito věcmi začali eh, zabývat a nějakým způsobem je řešili. Máte pravdu, komise zastupuje stanovisko Evropské unie jako celku. O tom není pochyb. Otázka je tedy, jestli je to v protikladu eh, v tom smyslu, že by to znamenalo, že členské státy nemohou mít eh, dohody se třetími stranami v oblastech, které nespadají přímo pod eh, kompetenci Evropské unie. Existuje nařízení, které umožňuje členským státům eh, něco takového dělat. Členské státy mají tyto možnost, tuto možnost, pokud dostanou od nás eh, povolením, eh, autorizaci a je potřeba to vnímat vždy jako věc výjimečnou, která je pouze dočasná a týká se pouze omezeného eh, seznamu konkrétních záležitostí. Taková jsou tedy pravidla. Komisem v rámci těchto pravidel skutečně dala takovéto e, oprávnění Francii. Dohoda musí ale zajistit, že bude to všechno v souladu s těmi základními principy, e, které e, jsou součástí Hakské úmluvy a které mohou být také krokem k tomu, aby se k této úmluvě přidalo i Rusko. kdykoliv se setkávám s členy ruské vlády, naposledy jsem hovořila přímo s Putinem o e, této věci. Já vždycky při těchto rozhovorech trvám na tom, e, že e, musíme skutečně se postarat o to a pro, prosazovat také to, že Rusko by se mělo stát součástí této umluvy z roku 1980 a jeden z důvodů, proč chci abychom eh, eh, měli sdělení eh, vnější služby o justici, konkrétně o justici, byla kdyby to se stalo jakousi biblí, která bude závazná pro všechny komisaře, kteří budou jednat se třetími zeměmi. A to si myslím, že by byla věc velice důležitá. Čili dokud ta situace nebude eh, úplně vyjasněna, budu eh, muset nějakým způsobem manévrovat a pokusit se z toho získat eh, maximum. Podle zákona, i když nemusí být dokonalý tento zákon, podle práva vlastně chceme, aby všichni byli součástí a v žádném případě se nebudeme zbavovat své exkluzivní zodpovědnosti v této oblasti. Dále eh, zde zazněla celá řada otázek eh, týkajících se smluvního práva. To je věc velice komplikovaná, ale současně fascinující. Nesmíme to Eh, eh, plést se směrnicí o eh, právech spotřebitelů. To je směrnice, která má svůj vlastní vývoj. Nechci o tom hovořit, není to úplně dokonalý proces, ale snad nějakým způsobem pokročí. A doufám, že parlament dojde k dohodě v této věci a můžeme snad i doufat, že parlament um, Eh, také se eh, v této věci dohodne s radou. Ale pojďme eh, to nechat stranou. Až k tomu dojde, pro mě je důležité, aby to proběhlo co nejrychleji. Jakmile budeme tedy vědět, co je součástí tohoto dokumentu, až budeme vědět, co bylo rozhodnuto v oblasti práv spotřebitelů, potom budeme moci přizpůsobit i věci, které souvisejí se smluvním právem a to by se mělo projevit v našich rozhodnutích. Čili já skutečně bych nechtěla směsovat tyto dvě věci. Je jasné, že smluvní právo bude pro spotřebitele dobré, Eh, v současné době spotřebitelé eh, váhají s tím, jestli mají využít vnitřní trh eh, jako trh jim vlastní, protože si dělají starosti s různými těmi pravidly, která zde existují, obávají se, jestli budou se moci těšit ochraně příslušné. To ostatně souvisí i s malými a středně velkými podniky. Celá řada, o kterých jsem zatím hovořila, a která by měly eh, pomoci právě malým a středně velkým podnikům, to znamená například získávání dluhu a tak dále. Ehm, to je součástí toho, čemu já říkám justice pro růst, ale je pravda, že malé a středně velké podniky zůstávají většinou na území svého členského státu právě proto, že mají obavy toho jít jinam. Takže toto smluvní právo by mělo eh, dát právní jistotu jak spotřebitelům, tak i malým a středně velkým podnikům, tak aby eh, se posílily možnosti eh, jak na straně nákupu, tak prodeje. Myslím si, že je zcela zřejmé, že právní jistota a také jednoduchost celého toho systému budou těmi prvky, ať už pro eh, spotřebitele nebo pro malé a středně velké podniky, budou to důvody, proč toto budou skutečně používat. Já nevím, proč Eh, si lidé s ním dělají takové starosti. Myslím si, že tam bude platit skutečně, když se vám to nelíbí, tak to nepoužívejte. Já nehovořím o tom, že bychom měli harmonizovat nebo eliminovat nějaké vnitrostátní systémy. Všichni mi říkají, 27 po každé slyším, že vnitrostátní systém každého členského státu je ten nejlepší. Já vždycky říkám, ano, báječné, určitě tomu tak je a já taky nehodlám s tím nic dělat, ale vždycky vám eh, chci předložit alternativu nějakého eh, jiného možného eh, systému. Jestli se vám to nelíbí, tak si to neberte. Eh, a pro mě to většinou znamená, že ty jednotlivé strany už nejsou tak vzrušené ve vztahu k těmto věcem. Myslím si, že musíme být skutečně zodpovědní za evropskou politiku a pokud tomu tak je, tak tento dodatkový systém by měl být co nejjednodušší, tak, aby jej dokázali využít kdokoliv, měl by zajišťovat maximální právní jistotu, tak, aby lidé skutečně měli možnost si eh, vybrat. Ostatně eh, spotřebitel o to eh, žádají. Malé a středně velké podniky jsou také spokojené, protože jim to dává určitou právní jistotu při kontaktech eh, s obchodními partnery v jiných státech. Ale já si myslím, že to záleží všechno na nás. Pokud se nám nepodaří to udělat skutečně eh, pro použivatele komfortní, pokud to nebude zajišťovat právní jistotu, tak potom eh, to zkrátka nebude fungovat. Myslím si, že to není možno mít jako náhrada nějakého interstátního systému, je to zkrátka určitá alternativa k tomu. Dále paní komisařka pochopitelné a pak říká nepochopitelné to není. Já jenom bych chci, říct, chci říct, že vždycky, když uděláme něco nového, a já skutečně s těmito věcmi mám dlouhou zkušenost, jestliže budeme stále pokračovat eh, v tom, jak, co jsme dělali dříve, lidé řeknou, je to zajímavé, není to zajímavé. Když přijdete s něčím úplně novým, tak všichni řeknou ne. A já vždycky, když uh, slyším od všech toto ne, tak vím, že je to dobré východisko pro další diskusi. Když jsem začala například diskutovat otázku roamingu, já jsem v podstatě neměla jediného člověka, který by to podporoval. Nikdo, nikdo, dokonce ani spotřebitelé si tím nebyli jistí, protože eh, vlády jim říkají, to je další hororový příběh, eh, který si vymysleli v Bruselu hovořili o tom, že celá řada společností eh, bude v úpadku, kvůli tomu řada lidí přijde o práci a tak dále. Ale eh, myslím si, že eh, já jsem vždycky říkala, ano, to je zajímavé, to je zajímavé, ale potom, když se to prosadilo, tak všichni říkali, to je báječný nápad, proč už jste to neprosadila před pěti lety. Čili já si myslím, že v této oblasti, jestliže k tomu budeme přistupovat eh, otevřeně, jestliže budeme mít určitý cíl, tak si myslím, že toho dosáhneme. Já bych byla ráda, kdybychom postupovali velice transparentně v této věci. Ehm, šest měsíců jste měli možnost o těchto věcech ehm, diskutovat, byla to delší doba, normálně to je šest týdnů a šlo mi o to, aby se k tomu mohl vyjádřit každý. Kromě toho také ta expertní skupina ehm, mohla kontaktovat kdykoliv eh, ty zainteresované strany, čili zástupci těchto zainteresovaných stran kdykoliv Eh, chtěli zjistit, jak to vypadá, tak vždycky tuto možnost měli. Je jasné, že také souviselo s eh, hodnocením dopadu. To potřebujeme mít, eh, jinak to nemůže fungovat. Ale zcela určitě mohu konstatovat, že všechno bylo velice transparentní, velice otevřené, dokonce si myslím, jestli jsem to nepřehnala v této věci, a vím naprosto přesně, kde bych chtěla skončit eh, v tomto procesu. Jinými slovy, vím, jaký je můj cíl. Mělo by to být všechno velice otevřené, každý by měl mít možnost ty věci sledovat, pokud budou chtít. Myslím si, že někteří lidé mají tendenci eh, velice pomalu přemýšlet, protože víc z toho, eh, na co jsme zvyklí, je často velice obtížné a lidé potom mají pocit, že to pokračuje příliš rychle. Ale já si myslím, že byste měli být rádi, že máte komisařku, která má ráda rychlost. Vždycky si stěžujete na komisaře, kteří nedělají nic, a teď tady máte komisařku, která jde, jde, jde, zatím co chce a pak někdo říká, že je příliš jde rychle. Ale to já už poslouchat nechci. Um, ehm, IPR Eh, to je otázka, kter, to je intelektuální eh, duševní vlastnictví, to je věc, kterou eh, bude řešit komisař Bernier v rámci komise. Já se stala určitě té diskuse zúčastním, protože to je věc, která mě zabývá už celou řadu roku. Teď to má ale Michel na starosti. Vy jste to ostatně řekli sami, že i tato otázka souvisí se smluvním právem a se smlouvami. Jasně, jestliže budete mít eh, nějaké řešení, které nebude příliš problematické, eh, bude poměrně jednoduché, tak eh, potom i otázka duševního vlastnictví, jako neříkám, že mám odpověď, to je příliš komplikovaná oblast na to, abych něco takové mohla tvrdit, ale je třeba si uvědomit, že vždycky se jedná o celou řadu prvků, které je třeba zvážit, pokud chceme tu věc nějakým způsobem eh, zjednodušit. Co se týče Evropského soudního dvora, já jsem fanoušek Evropského soudního dvora. Kdybychom eh, neměli během všech těch let Evropský soudní dvůr, který ehm, se, který pomohl evropskému právu dostat se z místa. Myslím si, že kdybychom neměli Evropský eh, soudní dvůr, tak bychom eh, skutečně nebyli tam, kde jsme. Myslím si, že eh, bych, bychom jim za to měli poděkovat. Nicméně, co se týče toho rozhodnutí ve věci patentového práva, to je věc mimořádně závažná. Eh, souvisí to také s vlastní zodpovědností tohoto eh, soudního dvora a já to také nechám na nich, aby tuto věc posoudilo. A nechám to také na Michelu Barnierovi, který bude muset najít nějaké řešení, které tuto situaci vyřeší. Co se eh, týče pojišťovnictví, ten nesmysly, a genderu. Myslím si, že ty blbosti, které jsem si přečetla v anglickém, britském e, tisku, to byly skutečně naprosté nesmysly. Falešná čísla, falešné informace zkreslené věci. E, to vůbec nebylo to, co e, rozhodl soudní dvůr. Já jsem o tom ostatně již hovořila v německém rozhlasem. Eh, myslím, že se mi podařilo eh, děti, teda posluchače rozesmát. Řekla jsem, sex nepředstavuje žádné riziko. Těch věcí, které byly k smíchu, nebylo moc, čili eh, myslím si, že říkat, že já mám větší riziko, jenom protože jsem žena. To tak není. Já zkrátka jsem rizikovější člověk, protože se nehýbu, protože víc piju, protože víc jím a tak dále. To přece nemá nic společného s tím, jestli jsem muž nebo žena. A přesně to řekl soudní dvůr. Soudní dvůr řekl, nemůžeme přece posuzovat věci na základě genderu eh, v případě definování rizik Eh, pochopitelně, že můžeme věci rozlišovat, ale měli bychom vždy eh, vycházet z objektivních kritérií. Já si myslím, že i gender je objektivní kritérium, upřímně řečeno. Já tedy doufám, že to je objektivní kritérium. možná, že bychom si k tomu měli později udělat osobní diskusy. později. Dobře, ale víte, o co mi jde. Takže já Eh, se mám sejít s generálními řediteli pojišťoven někdy na podzim letošního roku. A během těchto diskusí eh, bych eh, chtěla zjistit, jaká oni používají kritéria, jak se rozhodují o platbách a e, potom e, to bude pokračovat v roce 2012, protože právě to je ten termín, který určil soudní dvůr. Myslím si, že by to mělo být velice objektivní. Jsem přesvědčena, že zajímavé to je pro e, nás všechny, které zajímá evropské právo. Myslím si, že vůbec poprvé Evropský soudní dvůr využil ve svém rozhodnutí o evropské směrnici zohlednil tedy eh, vlastně kritéria, která jsou obsažena v chartě. A mě velice zajímá, jakým způsobem eh, bude v této věci soud dále postupovat. Myslím si, že celá ta agenda související s genderem je zajímavá. Co se týče těch eh, kolektivních opravných prostředků a možností řešení, roz, to znamená otázka mediace. Zde eh, nám jde o to, abychom nějakým způsobem pomohli vnitrostátním orgánům při implementaci eh, eh, této směrnice. Já jsem v lednu se sešla s experty z 22 členských států. 20 členských států již příslušnou věc ohlásilo svým příslušným soudům, týká se také vyjasnění těchto věcí a uspořádání těchto věcí v zahraničí. Um, již také to bylo ve většině států transponováno, pardon, v osmi státech to už bylo transponováno do vnitrostátních eh, pro, pro eh, právních předpisů. V současné době eh, zjišťujeme, do jaké míry je to v souladu. Chtěla bych říci, eh, že eh, moje služby eh, se zúčastní konference o mediaci na základě pozvání pana Jacolína a ta se bude konat 13. dubna. Myslím si, že to bude velice zajímavá taková inventura současného stavu. Co se týče eh, trestního práva a procesních záležitostí, eh, mohu vám říci, že to první lisabonské dítě vlastně je první eh, směrnicí v oblasti trestního práva. Je to opravdu zázrak. Jako každé první dítě nám připadá, jako že je to zázrak, tak tomu bylo tak i u tohoto prvního lisabonského dítěte. Um, já jsem se zabývala otázkou práv eh, obviněných, to znamená, to souvisí opět s tím procesním právem. A když jsem na tom pracovala, tak jsem si uvědomila, že koroler, což je právo obětí, eh, je věc, na kterou se naše soudy moc eh, neohlížejí. A proto eh, jsem se rozhodla zahájit jednání o balíčku, o, pro, o eh, svědcích, pardon, o, o obětech. Eh, chtěla bych vám jenom připomenout, že moje strategie souvisí také s tím, čemu říkáme justice pro děti. Toto je velice důležitý prvek této strategie. Eh, příkaz o ochraně eh, se bude eh, opět projednávat a já doufám, že civilní stránky této věci umožní radu zajistit tento příkaz o trestní ochraně. Doufám, že se nám to podaří, jinak já předložím také svůj vlastní návrh trestního zákona. Myslím si, že eh, toto všechno pochopitelně opět bude souviset zase eh, s, s hodnocením dopadu, což je velký problém, protože rada zatím nedělá žádné hodnocení dopadu v této oblasti. Ani nevím, jestli parlament se něčím takovým zabývá. A přitom je třeba si uvědomit, že skutečně potřebujeme velice seriózně vypracované hodnocení dopadu u takto důležité právní úpravy, protože v minulosti jsme byli svědky obrovských chyb a proto si myslím, eh, že snad, pane předsedo, jsem vyčerpala všechno. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Náš výbor si toho velice váží, že máme tak aktivní komisařku pro spravedlnost, která vidí problémy a navrhuje také jejich řešení a usiluje o ně. Děkuji vám velmi, že jste přišla mezi nás. Bylo to dobré také v rámci pokračování ve strukturovaném dialogu. Dostáváme se tedy k bodu hlasování. A budeme začínat bodem 18. Bod číslo 18. Okay. Sekretariát mě ještě informuje, že bychom měli počkat s hlasováním, než se sál uklidní a já bych mezi tím mohl eh, pohovořit o výsledcích zasedání koordinátorů. Alternative Dispute eh, Resolutions Diana Wallis. 14. směrnice Evelyn Regner. Collective Red Dress Klaus Heiner Lehne. Imunity. Imunita Tusas, tam to má kolega Cvěvka v rámci rotace. A potom zde máme jednu zprávu návrh směrnice pro propojení rejstříků, to má kolega Lechner. A potom stanovisko, o tom už jsme rozhodli, to se týká změny nařízení o úpravy různých hospodářských pravidel. To bude neformálně doprovázet kolega Sája, ale jenom jako pozorovatel takže nebude to formální zpráva, ale jenom to bude sledovat. Tolik tedy z eh, usnesení koordinátorů. A nyní tedy definitivně přistoupíme k hlasování. A dostáváme se k bodu 18. Pod 18 to je návrh kolegyně Lichtenbergerové, dopis petičního výboru. Musíme tomu něco říct, nebo můžeme rovnou hlasovat? Paní Lichtenberger, prosím. Děkuji. My jsme formulovali tento dopis na základě rozpravy, která se konala, už máme málo času, takže já bych jenom zareagovala na otázky, pokud nějaké otázky jsou k této věci. Pan kolega Stojanov měl otázku, ptá se předseda. Jde o přístup třetích stran k dokumentům. Dobře, takže bych řekl, že otázky nejsou a budeme hlasovat, kdo je proti. Kdo se zdržel. Takže to bylo jednomyslně schváleno. A nyní zpráva pana kolegy Stojanova a máte slovo. Благодаря, господин председател. Само една минутка. Искам а, първо да Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu mluvit déle než jednu minutu. Dovolte mi, abych poděkoval všem kolegyním a kolegům, s nimiž jsme na této záležitosti spolupracovali. Zvláště děkuji stínovým zpravodajům. v našem hlasovacím seznamu úplně nahoře bod číslo 8, pozměňovací návrh, tam je technická chyba, tam je očividná technická chyba, přeji si opravu. E, pozměňovací návrh pana bodu místo minus tam má být plus. Ano. Děkuji. Takže navrhujete, aby v té první kolonce bylo také plus. Dobře, takže budeme hlasovat pozměňovací návrh číslo 8, pan Bodu. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti. Takže první bylo více, schváleno. Budu říkat, zdrželi se jenom při závěrečném hlasování. A pokud někdo se bude chtít zdržet, ať to řekne devítka, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdr- schváleno. Pozměňovací návrh 10, hlasujeme po částech. První část, kdo je pro? Proti? Schváleno. Druhá část? Pro? Proti? Myslím, že proti bylo více, ale si to přepočítáme. Takže druhá část, kdo je pro? Takže druhá část pro, počítáme hlasy. Kdo je proti? Teď kdo je proti, prosím. Takže zamítnu to. Potom zde máme ústní pozměňovací návrh pana Bodu ale to už teď bylo pokryto, nebo ne? Ptá se pan předseda, je to teď třetí část, nebo co to je? Takže to už je vyřešené. Takže o tom nehlasujeme. Pozměňovací návrh 3 už jak je vyřešen. Čtyřka. Kdo je pro? Čtyřka, kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Schváleno. 11, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 12, kdo je pro? Proti? Schváleno. Říká svůj sekretariat. 13. Nibler. První část. Předseda se ptá, zda zopakovat dvanáctku. Ne, je to v pořádku, říká sekretara. Třináctka, první část, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? takže schváleno. 14. Nibler, kdo je pro? Proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno 17, kdo pro? Proti? Zamítnuto. 18, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Schváleno. 5, kdo je pro? Pro? Proti? Schváleno. Dva liberálové se zdrželi. Dvacítka, kdo je pro? Dvacítka pro. Teď proti. Nyní dvacítka, kdo je proti? Zdrželi se. Takže schváleno. 21, kdo je pro? Proti, schváleno. 6, kdo je pro? Ale to vlastně už je vyřízené, tak to pokryla ta desítka. Ale musíme hlasovat o té šestce, takže kdo je pro? Proti? Schváleno. 11 desíti 10 jednička, to už je pokrytá, sedmička je pokrytá a 22. 22, kdo je pro? Proti? Schváleno. A potom stanovisko jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi se většinou s tím, že se celá řada lidí eh, zdržela, někteří byli proti, to bylo schváleno. Takže to byla devatenáctka a nyní zpráva Wikström. Myslím, že můžeme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 1 Galo, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Schváleno. 13 kdo je pro? Proti? Schváleno. 14 kdo je pro? Proti? Schváleno. Celek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jednomyslně přijato. Takže děkujeme, blahopřejeme a nyní zpráva bodů. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti? Musíme si to přepočítat. Takže trojka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Proti? Musíme si to přepočítat. Kdo byl pro? Teď hlasujeme, kdo byl pro. Pětka. A nyní proti. Takže 12 nebo 10 ku, 12 ku 10, takže schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti? Schváleno. Osm, kdo je pro? Proti? Schváleno. Devět, kdo je pro? Proti? Schváleno. Deset, kdo je pro? Proti? Schváleno 11, kdo je pro? Proti. Schváleno 12 pro. Proti. Přepočítáme ještě jednou, kde pro. U... Takže schváleno. 13, kdo je pro? Proti. Schváleno 14, kdo je pro? Proti. Schváleno 15 pro Proti. Schváleno. 22, kdo je pro? Proti. Schváleno. 23, kdo je pro? 23 pro, proti, zamítnuto. 17, kdo je pro? Proti, schváleno. 18, kdo je pro? Proti, schváleno. 19, kdo je pro? Proti? Schváleno. Potom jednička byla stažena, takže hrál jsem o celku, kdo je pro. Pro. Kdo je proti? Takže 12 k 10 schváleno, zdržel se někdo? Nikdo. Takže 12 k 10. Dobrá. Takže to byl bodů číslo 1 a nyní máme Sharon Bowles. To je taky dlouhý seznam, už jsme o tom hovořili. Je to otázka o TC derivátu. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 4, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh ústní číslo 1, kdo je pro? Proti? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti? Schváleno. 98, kde pro? Proti. Schváleno. Sedmička, kde pro? Proti. Schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti. Přepočítáme si to. Osmička, kdo je pro? Dvanáct. Proti. Takže většinou je schváleno. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh ústní číslo dvě kdo je pro? Proti? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Třináct, kdo je pro? Proti? Schváleno 14, kdo je pro? Proti? Schváleno stovka, kdo je pro? Proti? Schváleno 15, kdo je pro? Proti? Schváleno 16, kdo je pro? Proti? Schváleno 17, kdo je pro? Proti? Schváleno 18, kdo je pro? Proti? Schváleno. 19, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Můžeme si to zopakovat, ale myslím, že to bylo jasné. Ještě jednou pozně, kompromis číslo dvě. Kdo, byl, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně, to bylo zamítnuto. Takže 24. Nebo to musíme všechno projít, ne 20. 20, kdo je pro? Proti? Schváleno. 21, kdo je pro? Proti? Schváleno. Taky. Nebo ne? Tak ještě jednou. 21, kdo je pro? Proti? Zamítnuto.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 Zamítnuto 105 pro, proti. Zamítnuto 106 pro, proti. Zamítnuto. Tak to máme za sebou a teď 24, kdo je pro? Proti. Schváleno 25, kdo je pro? Proti. Schváleno 26 pro. Proti. Schváleno. 108 pro Proti? Schváleno. 27 pro? Proti? Schváleno. 109 pro? Proti? Schváleno. 29, kdo je pro? Proti? Schváleno. 30 pro? Proti? Zamítnuto. 31 pro? Proti? Zamítnuto 32 pro, proti, schváleno 33 pro, proti, zamítnuto 34 pro, proti, zamítnuto 35 pro, proti, schváleno 36 pro, proti, schváleno 37 pro, proti, schváleno 38 pro, proti, schváleno 39 pro, proti, schváleno 40 pro, proti, schváleno 41 pro, proti, schváleno rovněž 42 po částech, první část, kdo je pro, proti, schváleno druhá část pro, proti, Schváleno. 43 pro. Proti. Zamítnuto. 110 pro. Proti. Řekl bych, že zamítnuto. Zamítnuto. Zkontrolujeme si to. Tak znovu budeme počítat. 110, kdo je pro. Proti. Tak, jasně zamítnuto.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 Většinou zamítnuto. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti? Schváleno. 117. Je to něco, že jako součást kompromisu pozměňovací návrhy 117, 118, 120, 45, 120, 121, 122, 123 a blok. Je někdo proti tomu? 45 a 123 bychom chtěli vypustit. Hm, tak to radši, říká předseda, odhlasujeme postupně. Takže 117 je pro, proti, schváleno. 118 pro, proti, schváleno. 119 pro, proti, schváleno. 45 pro, proti, schváleno. 120 pro, proti, schváleno. 121 pro, proti, schváleno 122 pro, proti, schváleno 123 pro, proti, schváleno 46 pro, proti, schváleno 124 pro, proti, schváleno 125 pro, proti, schváleno 126 pro, proti, schváleno 47 pro, proti, Zamítnuto 48 pro, proti, zamítnuto 49 pro, proti, schváleno 50 pro, proti, schváleno 51 pro, proti, schváleno 52 pro, proti, schváleno 53 pro, proti, zamítnuto 54 pro, proti, zamítnuto 55 pro, proti, schváleno 56 pro, proti, schváleno 127 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh kompromis 4 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, Schváleno. Kompromis 6, kde pro? Proti. Schváleno. Potom se dostáváme k 57. pro. Proti. Schváleno. 132 pro. Proti. Schváleno. Kompromis číslo 7 pro. Proti. Schváleno. 58 pro proti, schváleno 59 pro, proti, schváleno 134 pro, proti, zamítnuto asi. Přepočítáme si to 134 znovu, kdo je pro? To je většina. Kdo je proti? Takže schváleno. 60 pro, proti, schváleno 61 pro, proti, schváleno 62 pro, proti, schváleno 63 pro, proti, schváleno 64 pro, proti, schváleno 65 pro, proti, schváleno 66 pro, proti, schváleno 67 pro, proti, schváleno 68 pro, proti, schváleno 69 pro, proti, schváleno rovněž 70 pro, proti, schváleno 71 pro, proti, schváleno 72 pro, proti, schváleno 73 pro, proti, schváleno 74 pro, proti, schváleno 135 pro, proti, schváleno 75 pro, proti, zamítnuto 76 pro, proti, schváleno 77 pro, proti, schváleno 78 pro, proti, schváleno 79 pro, proti, schváleno 136 pro. Tady je návrh An blok. Je někdo proti hlasování An blok? 136 a 142 An blok. Nikdo není proti. Takže kdo je pro An blok? Proti? Schváleno. Takže 80 pro, proti, zamítnuto. 81 pro, proti, zamítnuto. 82 pro, proti, schváleno 83 pro, proti, schváleno 84 pro, proti, schváleno 85 pro, proti, schváleno 86 pro, proti, zamítnuto 87 pro, proti, zamítnuto 88 pro, proti, schváleno 89 pro, proti, schváleno 144 pro, proti, schváleno 145 pro, proti, schváleno 90 pro, proti, schváleno 91 pro, proti, schváleno 92 pro, proti, schváleno 93 pro, proti, Schváleno. Jednička pro, proti, schváleno. A není 94, dvě části, první část je pro, proti, zamítnuto druhá část pro, proti, schváleno 95 pro, proti, schváleno dvojka pro, proti, schváleno 96 pro, proti, schváleno 97 pro, Proti? Schváleno. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Takže kdo je pro? Přepočítáváme. Proti? Proti, kdo je? Zdrželi se? Takže zdrželo se jich šest. Děkuji nepřítomný ne, kolegyni Bowles protože to byl skutečně mamutní záležitost. A nyní právní základ paní de Odenberg, 23 bod. Dzisiejsza opinia w sprawie pod... Dziękuję, pane předsedo. Toto právní stanovisko se týká velmi citlivé tematiky geneticky modifikovaných organismů. A toto téma bylo nesmírně rozporné. A proto nedávný návrh komise má za cíl revizi tohoto nástroje s cílem zavést větší míru pružnosti, pokud jde o pěstování geneticky modifikovaných plodin. Komise požádala o právní názor a jsou tu dva návrhy. Evropská komise v článku 114 chce toto harmonizovat s jednotným trhem, případně článek 92 týkající se ochrany životního prostředí. A jako zpravodajka já bych navrhovala změnu právního základu oproti tomu, co navrhla Evropská komise na 192 odstavec 1, protože je to podstatněno z hlediska pozňovacích návrhů od zpravodaje výboru Envy. Paní Lepáš navrhuje na omezení týkajících se některých povolení vycházejících z ochrany životního prostředí například negativní dopad na životní prostředí a na půdu. A dnes ty státy, které nesouhlasí s pěstováním geneticky modifikovaných plodin, se obracejí na Evropský soudní dvor a tento většinou zamítne. Jako příklad uvádím rozhodnutí, kde Polsko prohrálo tento spor právní služba parlamentu souhlasí s tím, že komise navrhla článek 114 jako základ a to by neznamenalo žádnou změnu, pokud jde o získávání povolení pro pěstování GMO. A proto argumentace ochrany životního prostředí byla poskytována častěji a domníváme se, že článek 192 odstavec 1 by byl optimálním řešením. Děkuji. A to navrhuji k hlasování. Děkuji, pan kolega Lechner. Děkuji, pane předsedo. Ano, tento případ, s tím se setkáváme častěji. Já bych vyšel z principu soudního dvora, že chceme mít principiálně jeden právní základ podle toho, kdo je těžiště toho návrhu. A to zvláště platí těch článků týkajících se vnitřního trhu. Tehdejší směrnice a nyní je to jenom malá e, korektura, byla zaměřena na vnitřní trh, takže jenom přes ten článek u vnitřního trhu je možné stanovit závaznost. Dříve e, tam ta 192 nebyla. Já bych to doplnil například také při zákazu e, tabákové reklamy příslušné směrnice. Tam se vycházelo jenom z vnitřního trhu protože zákaz tabákové reklamy je závazný pouze v rámci vnitřního trhu a proto se jako právní základ zvolil vnitřní trh a o to více to platí zde v tomto případu. V článku 114 o vnitřním trhu jsou ohledy na zdraví a životní prostředí explicitně zmíněny. To znamená, ten článek o vnitřním trhu rovněž zahrnuje ochranu životního prostředí. Proto se domnívám i v souladu s posudky právní služby i sekretariátu a posudky výboru, je to podle mého názoru tedy tak, že by právním základem měl být článek 114, to znamená vnitřní trh. Máme zde technický problém, další řečník už na, na, zde čeká, přijde k nám pan Campinos. Takže já bych nerad zde diskutoval. Máme dvě alternativu. 192, návrh zpravodajky a návrh pana Lehnena nechat to u té 114. Paní Lichtenberger, prosím. Já bych hovořila stručně, nechci zde eh, podněcovat velkou rozsáhlou rozpravu, ale protože dopady na životní prostředí, no v oblasti životního prostředí, jsou takové, které vyvolávají právní obavy ve všech zemích, tak je třeba zohlednit tento právní základ a já podporuji zpravodajku. Dobrá. Takže bychom hlasovali o návrhu zpravodajky, já bych navrhoval toto pokud e, bude mít návrh 192 většinu, tak to bude 192, jinak 114. Kdo je pro návrh paní zpravodajky, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Takže si to přepočítáme, kdo je, je pro. 9 a na druhé straně proti 6, 7, takže první měli většinu. Ať už to bylo jakkoliv, tak ještě jednou, znova, kdo, kdo je pro? Tady jsou dohady, v jakém to bylo poměru, takže sekretariát a předseda se shodnou na tom, že návrh před, eh, zpravodajky našel většinu. Takže právní základ 192 a další bod, to je komplex práv pana Karima kodifikace. Já si myslím, že to můžeme hlasovat unblock. Pan kolega Karim souhlasí s tím, takže všechna přepracování a kodifikace. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Nikdo. Takže to bylo takto schváleno. A nyní tedy pan Campinus. Takže prosím, abyste pozvali pana Kampinose mezi nás. Sí, Sí, sí, große, große Kanzel ist.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 So. No, I think no, there will be probably no, no time. Today. Probably no, no time. time. So you have to postpone just, this uh, probably. Just, yeah. Okay. Not realistic. So, dann darf ich. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal Antonia Campinose, nového předsedu Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante, Vítám ho mezi námi. Jsme velice potěštěni, že jste přišel mezi nás, protože váš úřad je velice významný i úspěšný a vy jste nyní převzal jeho vedení, takže navrhuji, abyste k nám krát chce promluvil a potom bude možnost pro kolegy a kolegyně, aby se vás dotázali. Máte slovo. Thank you, thank you. Děkuji mnohokrát, dobré ráno. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, výboru pro právní záležitosti a zejména vám, pane Léne, pane předsedo, za laskavé pozvání, abych vás oslovil o práci Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu a také o budoucnosti. Jsme ve významné fázi života naší agentury. Dosáhli jsme mnohého, ale máme mnoho práce před sebou. A jsme velmi vděční výboru Jury za zájem a nasazení v uplynulých letech pokud jde o duševní vlastnictví. Vždy jste podporovali proces vytváření práv duševního vlastnictví v Evropě a to je velký úspěch vnitřního trhu bez zesporu. Ale situace byla pozitivní a musíme vzpomínat na to, že současný systém vznikl v 90. letech o desetiletí dříve tedy. A dnes můžeme využít zkušenosti, které jsme nashromáždili a máme druhou možnost promyslet některé otázky, které jsou klíčové pro přenesení tohoto úspěchu do 21. století. Už jste zmínil budoucnost duševního vlastnictví. Před několika týdny jste slyšeli od kolegy Bena Batistely z Evropského patentního úřadu. A já bych chtěl dokončit eh, informaci o Evropské unie v 21. století a chci předložit prezentaci o té o im a co vidíme jako naši budoucnost. Duševní vlastnictví je důležité nejen pro ty z nás, kteří se tím zabývají, ale také pro všechny, kteří chtějí mít místo v ekonomice na 20. století. Má několik aspektů, chrání značky, chrání konstrukci a inovace. Umožní to aby se kreativita projevovala. Je to důležité pro velké subjekty, pro ty nejznámější jména, která jsou známá v Bradfordu, v Bruselu i v Berlíně. A je to důležité i pro malé subjekty, pro malé a mikropodniky, které jsou krví naší ekonomiky a mají velké ambice a chtějí vytvářet podmínky, které umožní růst. Je to také klíčové pro ochranu spotřebitelů. Musíme vědět, zda spotřebitel dostane za co zaplatil, a ne ehm, lacinou a někdy nebezpečnou nahrážku. A máme velká jména v databázi, máme ta největší, ale největší prostor v tomto poli je obsažen malými a středními podniky, na kterých závisí budoucí blaho naší evropské ekonomiky. A pro ty, kteří nás neznají, tak prosím chci říct něco o našem pozadí. Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu je jedinou agenturou EU, která je vylučně zasvěcena otázkám duševního vlastnictví. Sídlíme v Alicante ve Španělsku a začali jsme e, hospodářovat ochranou známku společenství v roce 1996 a chráněn, chráněný e, design v roce 2002. Poskytujeme zaměstnání asi subdodavatelům v počtu 300 až 400, což jsou pracovnice na dobu určitou. Náš příjem je exkluzivně z poplatku našich uživatelů, takže nezatěžujeme rozpočet eh, společenství. A náš finanční úspěch je poměrně známý. V široce pojato máme příjem asi 180 milionů euro v loňském roce a to přek vlastně více než naše výdaje. Máme, měli jsme přebytek 26 milionů euro. V minulých letech před tím, než došlo k omezení poplatku za ochranu zámku společenství, byly ty poplatky ještě vyšší. Ale potom snížení poplatku jsme dospěli ke snížení přímo o 10 milionů euro, přestože bylo více, o 10% více žádostí. přes 40 našich nákladů je na personální náklady, asi 15 na IT a také podstatný díl jde na překlady. A to je vše z toho přebytku. Tato čísla tvoří na, z nás tvo, činí jednu z největších agentů EU, co se týče zaměstnanosti i příjmů. A náš úkol je pomoci harmonizaci na vnitřním trhu. A náš hlavní úkol bylo řízení systému ochranných známek společenství a systém registrace ochranných známek a celá řada cílů, které máme v programu pro rok 2001, souvisí s tím, aby ten systém fungoval ještě lépe. Také se zabýváme spoluprací a harmonizačními aktivitami s dalšími úřady Evropské unie a s úřady duševního vlastnictví mimo Evropskou unii, s partnery v Japonsku, v, ve Spojených státech a také s orgány OSN. Také udržujeme kontakty s uživateli. Řada z nich mají statut pozorovatelů v našich administrativních orgánech a cílem našeho úřadu je prospěch uživatelů z ochranných známek a zajistit konvergenci mezi činností jednotlivých institucí, jak pokud jde o praxi duševního vlastnictví a také pokud jde o nástroje. A možná pohledu zpátky je užitečný. Komunitární ochrana zámka byla úspěšná od samého počátku. Ve skutečnosti byly ty výnosy mnohem vyšší, než jak se očekávalo. A to nám, nás vyzvalo, abychom poskytovali kvalitní služby našim zákazníkům. Po prvních letech provozování CTM náš úřad dostal 4 000 žádostí a od roku 2004 zavedením registrovaného komunitárního registrované komunitární značky jsme dostali 60 tisíc žádostí o CTM a 50 tisíc chráněných eh, designů ročně. 20 tisíc žádostí měsíčně přichází a trvá 17 týdnů, než schválíme příslušný design. Žádosti o CTM dosáhly 9 tisíc a jsem hrdý na to, že v té době doba registrace klesla na 26 týdnů pro jednoduché žádosti, tedy je to polovina doby oproti roku 2004. Dostali jsme 82 tisíc žádostí v roce 2010. Většina těch žádostí byla registrována do 45 dnů a spotřebitelé mají zjednodušená pravidla pro vyplňování žádostí a máme cíl čtyři, registraci do 48 hodin. 95% žádostí o ochranou známku a 70% žádostí o ochranný design jsou, probíhají tady online. A rok 2010 se vyrovnal se rostoucí poptávkou, což vlastně platí od roku 1996. A v tomto roce, zřejmě v srpnu nebo září letošního roku, očekáme, že dostaneme miliontou žádost o ochranu známku společenství. Po vyrovnání se s těmito eh, ranými výzvami je třeba říci, že řada výzev je před námi. Výzvy, které se týkají jak naší interní, tak vnější dimenze. Co se týče interní dimenze, musíme z, přepracovat náš systém výpočetní techniky a musíme tvořit takovou IT architekturu, která zredukuje 80 databází, které se vyvinuly v posledních letech. Musíme také zajistit, že opět vyvážíme naši politiku lidských zdrojů, abychom do systému vložili více stability a vytvořili příznivější e, prostředí pro naše pracovníky. A musíme také zajistit, že se, že se zbavíme nevyřízených žádostí a budeme schopni také zajistit konzistentnost a důvěryhodnost v našich rozhodnutích. A pokud jde o vnější rozměr, to je jeden hlavních důvodů, proč jsem zde přítomen. Chtěl bych se obrátit na nadcházející legislativní proces o ochranných známkách a jak věříme o revizi směrnice o ochranných známkách, která byla schválena před více než 20 lety. Určitě víte, Evropská komise projednává celkové fungování systému ochranných známek v Evropě. A v tomto kontextu byla zadána studie institutu Max Planck a byla nedávno zveřejněna. A to je vítaná, podrobná globální studie, která vyhodnocuje systém ochranných známek společenství. A je to také jeden z prvků, který prvek který by měla komise při rozhodování vzít v úvahu. V kontextu legislativní iniciativy komise může provést další konzultace, pokud bude třeba, aby mohla připravit nadcházející návrh o systému ochrany známek společenství. Schválení Lisabonské smlouvy a na základě řádného postupu komise, rada a samozřejmě Evropský parlament budou mít vlastní úlohu při formování a při utváření legislativních změn. A v tomto kontextu odbornost výboru Jury bude hrát klíčovou úlohu. Pokud jde o nadcházející legislativní návrh, náš úřad se domnívá, že principy měly být následující. Jednotný charakter ochrany znám, ochranné známky musí být zachován. A to je jeden, jeden ne, nejvýznamnější úspěch vnitřního trhu v oblasti duševního vlastnictví systém funguje dobře ve prospěch uživatelů. A výsledkem toho, výsledek legislativního procesu by měl vést ke zlepšení a nikoli ke strukturálním změnám. A systém ochranných námek společenství koexistuje s národním systémy, a to je jasně uvedeno v úvodních ustanoveních nařízení. Musíme vyhodnotit systém globálně. Musíme řešit revizi jak nařízení CTM, tak Eh, směrnice o ochranných známkách. Současně, jak jsem řekl, revoluce není nutná a evoluční postup je optimální, protože široký konsenzus o ochranných známkách funguje dobře. A to ukazuje 250 tisíc podnikatelů a společností, které využívají tohoto systém pro ochranu svých zna- značek. A legislativní proces by neměl vytvářet nový systém, ale zlepšit, zjednodušit a přizpůsobit stávající systém pro všechny zúčastněné strany. A toto hodnocení umožňuje se podívat na systém jako celek a řešit veškeré právní otázky, které by měly být zváženy pro zlepšení toho systému. Pokud je o zjednodušení, měli bychom se soustředit na zlepšení efektivity, kvality a předvídatelnosti a dosílit eh, úplného, úplné elektronické komunikace. Měly by existovat jasná pravidla, pokud jde o fungování celého registračního postupu, včetně termínů. Měla by se snížit byrokracie a měli bychom zdůraznit harmonizaci jednotlivých režimů ve prospěch uživatelů. Další výzvou je posílení právní jistoty u zákazníků. Řekněme to jasně, legislativa není jedinou cestou. Je mnohé také, je možné také mnohé udělat, abychom zvýšili předvídatelnost rozhodování na základě kombinace investic a schválených adekvátních priorit. Avšak legislativa má své místo v modernizaci definice ochranné známky v oblasti judikatury, kde by to znamenalo větší jasnost. Je třeba se také chránit před vnějším tlakem na právní jistotu reálné použití ochranné známky společenství. A kromě toho úřad má za to, že politický koncentrus, který jsme dospěli v minulosti, vytvářel ochranou známku společenství jako nástroj vnitřního trhu v jediné registraci. To bych, k tomu bychom se neměli vracet nebo to nějakým způsobem narušovat. To je názor jak komisaře Barniera, tak Evropského parlamentu ve výboru pro vnitřní trh, když se projednávaly tyto otázky v roce 2010. Komisař Barnier řekl tehdy, že jakékoliv omezení komunitární ochrany známky mělo vážný dopad na boj proti padělkům a také by to poškodilo malé a střední podniky, zejména váš předseda pan Lene vítaným způsobem podpořil unitární charakter ochrany známky společenství na kongresu o duševním vlastnictví a tyto věci jsou důležité, protože, jak váš předseda řekl, musíme se snažit o to, aby veškeré změny posílily systém komunitární ochranné známky a neoslabovaly jej. A naše nařízení by nemělo být jediným cílem pro legislativní změny, ale ve vývoji bychom měli také se snažit o povýšení těchto záležitostí protože před 20 lety vlastně se vnitrostátní právo dostalo do souladu s komunitárním právem. Je třeba si uvědomit, že komunitární systém ochranných známek je pouze součástí celého systému. A každá analýza, která je prováděna a jakékoliv řešení, které je navrženo, musí brát v úvahu systém jako celek a ne se zabývat pouze individuálně systémem. CTM samostatně. Pokud je o harmonizaci právního rámce a praxe na úrovni EU i na národní úrovni, s radostí zaznamenáváme, že komise chce navrhnout revize ochrany zámky společenství, tedy nařízení a směrnice a harmonizovat tato ustanovení jako balíček. A věříme, a také chceme vyzvat k tomu, že to bude schváleno komisí do konce tohoto roku pokud jde o harmonizující směrnici. To je skutečně druhá možnost. Vzhledem k pomalému charakteru změn v této oblasti to možná bude poslední možnost během jedné generace. Myslíme si, že konvergence na základě dohody je optimální. Je to filozofie, která je v pořadí řady iniciativ, 21 projektů, které byly schváleny ve prospěch uživatelů, jako je dohledatelné databáze online, které jsou zdarma pro uživatele. Nicméně musíme dále harmonizovat legislativu o ochranných známkách, abychom umožnili konvergenci mezi národními systémy a těmito komunitárními systémy. A pouze takto budeme schopni eh, splnit mandát, který jsme dostali od zákonodárce, vytvořit evropský systém ochrany známek, kde volba spotřebitele není vedena rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb, ale pouze strategickým obchodním rozhodováním. Vážené poslanky, vážení poslanci, žijeme v zajímavé době a chci vás ubezpečit, že náš úřad je připraven pro budoucí výzvy. Máme příslušné zdroje pro to, abychom sehrali naši úlohu a kdyby se komunitární národní práv měla stát partnery, abychom mohli uspokojit veškeré naše obchodní partnery víme, že se můžeme spolehnout na to, že váš výbor bude spravedlivý a rozhodný. A věřím, že bude také připravit výzvy. Jsem rád, že jsem vás mohl oslovit o tom, co je optimální pro jednotný trh a pro ochranu duševního vlastnictví v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Vielen herzlichen Dank für die umfassende Děkuji vám za tuto podrobnou informaci. Nyní paní kolegyně Wikström. Tak. O já vil börja med att rikta ett varmt tack för den intressant. Dovolte, abych eh, na úvod eh, vyjádřila eh, skutečně upřímné poděkování za tuto prezentaci a také za to, že jsme se dozvěděli, co všechno se odehrává ve sluném Alicante. Chtěla bych vás ujistit, že v tomto výboru skutečně velice svědomitě pracujeme na tom, abychom posílili um, povědomí o eh, duševním vlastnictví mezi našimi občany. My všichni, kteří se touto otázkou zabýváme, si jsme toho vědomi. Eh, není překvapením, že máme na to ale různé názory a často docházíme k různým závěrům. Eh, právě jsme odhlasovali unii inovace a myslím si, že to je jeden z důležitých kroků. Přesto bychom se rádi dozvěděli více o tom, co jste velice stručně zmínil ve své prezentaci, a sice, že právní předpisy nejsou jedinou možností, kterou máme. Čili zajímal by mě, eh, jaké jsou ty velké úkoly, které budeme muset řešit v budoucnosti, jak to vnímáte vy v rámci své činnosti a také jakým způsobem eh, se vypořádáme s těmito úkoly v budoucnosti, tak abychom skutečně zajistili ochranu ochranných známek, obchodních známek, protože vy jste říkal, že většina těch aplikací jsou aplikace podávané digitálním způsobem. Jakým způsobem můžeme zlepšit eh, důvěru lidí Eh, v to, že ochrana duševního eh, vlastnictví v této digitální éře je naprosto zásadní. Co můžeme tady udělat pro zlepšení stávající situace v budoucnosti? Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji vám. Já se vždy snažím v této souvislosti zmiňovat jeden princip. Známka je významná pro orientaci zákazníků. Zákazníci spoléhají na známky, ochranné známky a na značky. A pro mě je důležité, když posuzuji vaši práci, zda vůbec mohou spotřebitelé známkám ještě věřit. Jakou mají jistotu, že se za známkou eh, skrývá skutečně to, co proponent té známky slibuje. To je pro mě rozhodne, rozhodující téma. Nejde zde pouze o ochranu jednoho podnikatele vůči druhému, který by ho možná eh, kopíroval, o ochranu této hodnoty ve společnosti, ale máme zde i další hodnotu ve společnosti. A sice, že ochranná známka znamená určitou záruku kontinuální kvality, složení výrobků a dalších. A že je to slib, který je nutné dodržet aspekt pouhé ochrany jednoho podnikatele před druhým v dané společnosti, to je pro mě málo. Práva duševního vlastnictví, to jsou také určité smlouvy se společností jako takovou. Tam nejde pouze o nějaký boj mezi podniky nebo značkami, který má být řízen nebo upravován, ale jde také o ty osoby, které zajišťují výrobci živobytí, a to jsou spotřebitele. Odehrává se celá řada skandálů, která danou věc pochybňuje. Když to potom už není zaručeno, tak my sice můžeme vyvinout výborný systém ochranných známek, nicméně nebude mít žádný efektivní dopad. A to proto, že spotřebitelé už známkám nebudou důvěřovat. A to je pro mě ta zásadní otázka. Tedy jak můžeme výrazněji zohlednit právě tento aspekt? Jde například také o to, že se lidé snaží orientovat. A tato orientace eh, v naší diskusi téměř eh, není. Takže kdybyste mohl něco říci právě k tomuto aspektu, tak to by bylo velice dobré. To byla první otázka. A druhá otázka. Už jsme viděli, že v některých zemích je to výraznější než jinde. Je to otázka ochrany známky geografického označení původu. E, jak to tam vypadá? dojde tam k nějakému zbližování, jak to bude v budoucnu upravené. Protože některé věci mají e, charakter ochranné známky, přitom jsou to jenom zeměpisná označení původu a to je téma, kterým už jsme se opakovaně zabývali. Ano, z výboru už nezaznívají otázky, ale já bych se chtěl na něco zeptat. Neustále slýcháváme otázku přebytků a vy jste o tom také hovořil, že e, úřad pro ochranu známku není už jenom úřadem pro ochranu známku, ale je to už jakási banka. Proto by mě zajímalo, e, co je možné s těmito finančními přebytky dělat u vás. Máte už nějaké konkrétní představy, jak e, tyto finanční přebytky využít? Prosím, máte slovo. Čemen. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět co možná nejlépe na ty dvě otázky, které byly položeny. Myslím, že obě otázky jsou vzájemně provázané, souvisejí s důvěrou spotřebitelů ve systém ochranných známek. A nejdříve řeknu, že souhlasím sám se sebou a s vámi. Jsem pevně přesvědčen, že harmonizace může být řešena eh, legislativním procesem, ale také to velmi souvisí v odvětví internetu s tím způsobem, jak vykládáme právo a také s tím, jak eh, vlastně uplatňujeme eh, stejné interoperabilní IT nástroje, aby život příslušných odvětví a to byl co nejjednodušší. A uznáváme, že legislativní proces, který bude spuštěn, je klíčový pro náš úřad. Rozhodli jsme například, že v rámci toho přebytku, o kterém mluvil pan předseda, tak eh, vlastně zřídíme fond 50 milionů euro kde vlastně propojíme systémy online zdarma jednotlivé databáze národních eh, systémů eh, ochranných známek a komunitárního systému ochranné známky s cílem skutečně zjednodušit eh, fungování příslušných podniků i usnadnit život občanů. Existuje 30 národních eh, úřadů, které mají kombinovanou databázi s naší databází, aby podnikatelé mohli vyhledávat eh, sporné ochranné známky, které jsou vzájemně tedy v rozporu. A rád vám sděluji, že se posuneme také do oblasti ochrany příslušných eh, chráněných designů. A ochrana v tomto směru je také velmi důležitá. Takže vytváříme databázi, která bude obsahovat chráněné konstrukce, chráněné designy. Takže je, obsahuje to vlastně 25 eh, projektů v oblasti výpočetní techniky, a také se snažíme zajistit, jak harmonizovat praxi mezi naším úřadem a členskými státy, tedy jak harmonizovat interpretaci práva. Protože často pro, probíhají legislativní změny a lidé u jednacího stolu se snaží o sjednocení interpretace práva, které se nás dotýká. Další otázka se týkala kvality ochranných známek a myslím, že jste se ptala na dvě odlišné věci. To, co řešíme v našem úřadu, my se snažíme poskytnout ochranu ochranných známek a konstrukcí na vysoké úrovni. A, a pokud společnost vlastně plní svůj slib vůči spotřebiteli. A tuto část rovnice my bezprostředně neřešíme v našem úřadu. A odpověď vlastně poskytne nakonec trh. Pokud trh zjistí, že ten příslip, trh, který splňuje tuto, ten příslip daný spotřebiteli, tak eh, bude příslušná ochranná známka na tom dobře bude chráněna, pokud ne, tak se to nestane. A pokud jde o registraci stejné ochranné známky u dvou společností, my ověřujeme, zda ochranné známky dodržují to, co je obsaženo v nařízení. Pokud je to popisná ochranná známka, tak není možné poskytnout monopol určité společnosti, protože to patří všem. Pokud je to generická ochranná známka, například u vína nebo bod, tak eh, také není možné poskytnout eh, exkluzivní, tedy nemůžeme poskytnout monopol tomu výrobci. Ale toto není úplně uspokojivá odpověď na vaši otázku, s tím souhlasím. Ale musíme pamatovat na to, že jsme tedy administrativní orgán a vlastně uplatňujeme právo co možná nejlépe. bohužel mimo mikrofon. Pokud je o otázku pana předsedy, jak už jsem řekl, pane předsedo, z těch několika stovek milionů euro přebytku, a nebudu uvádět přesnou částku, pokud mě to výbor nepožádá, 10% je alokováno na fond dokončení, tedy více harmonizace do vnitřního trhu s cílem prospět uživatelům. Uživatel si chce vyhledat eh, ochranné známky, které jsou vzájemně v konfliktu, které si vzájemně odporují, tak má možnost. Také jsme spustili řadu auditů související s fungováním našeho úřadu, infrastruktura, právě systém IT, finanční systém. Chceme zjednodušit ten systém eh, výpočetní techniky naše sídlo v našich hlavních budovách. A v současnosti navrhujeme strategický plán na dalších pět let, protože chceme jasně dát najevo, jaká je současná situace, kam chceme směřovat a zcela transparentně všem vysvětlit, jakým směrem se chceme ubírat v následujících letech. A to je vlastně výsledek třetí konzultace všech našich pracovníků. Máme přes 700 pracovníků, my jsme konzultovali národní úřady, příslušná odvětví a dokončujeme strategický plán, který bude veřejně předložen v polovině dubna, případně na začátku května. Já už jsem některé věci ohlásil. První z nich je zoufale, potřebuje možná zoufale příliš silné, ale naléhavě musíme řešit otázku zjednodušení naší struktury. Narostla poptávka, narostl počet žádostí a my jsme vytvořili databáze, které by byly dostupné pro průmysl. Ale abychom mohli vytvořit integrovaný eh, informační systém, kde všechny složky jsou propojeny, tak eh, jsme museli některé věci řešit individuálně. A když měníme tuto část informačního systému, tak to bude znamenat velmi dlouhou dobu, než se nám podaří odhalit, kde je závada v systému. A to vyžaduje peníze. Druhá věc, pane předsedo. V Evropě se jedná o tom, zda je lepší insourcing nebo outsourcing. A i když závisíme na programovém vybavení, tak Veškeré naše informační systémy jsou tedy záležitostí outsourcingu. A my musíme vyvážit vlastně to, co děláme s našimi subdodavateli a to co, dá, to, co děláme uvnitř úřadu. A musíme mít také dobré povědomí o našem informačním systému, protože pokud něco potřebujeme v současnosti, tak se musíme dohodnout s poskytovatelem, s počtem hodin a musíme získat větší kontrolu nad, našem, na, nad naší vlastní informační technologií. A i to bude znamenat investice. A víte, pane předsedo, že naše hlavní budova vlastně je naším sídlem 11 let a tam vlastně pracuje každý den 400-500 osob. Náš eh, počet pracovníků narostl proto jsme museli pronajmout další budovu a v průběhu let se stalo to, že jsme vlastně zaplatili alespoň ale, jedenkrát více za nájem v té budově, kterou jsme pronajali. Takže ty osoby, které jsou v druhé budově, v té pronajaté, chceme převést do naší hlavní budovy. A naše zdroje budou také tedy určeny na tuto restrukturaci. Celkem za to vám chci zaručit, že nebudeme schopni invest, investovat veškerý náš přebytek, takže nám určitý přebytek zůstane v evropském systému a myslím, že v této době to není vůbec špatné. Děkuji vám. Máte ještě další otázky? Není tomu tak? Proto se rozloučíme s panem Kampínosem. Velice vám děkujeme. Domnívám se, že budeme dobře spolupracovat. Vždy pozorně náš výbor Alicante sleduje, i když nemáme vždy čas eh, navštěvovat váš úřad, nicméně se na to chystáme ještě během tohoto legislativního období. Takže nyní bych se vrátil k pořadu jednání a z časových důvodů tam došlo k různým přesunům. Já bych se tedy vrátil k bodu číslo 9, to je zpráva pana Luise de Grandes, protože se domnívám, že to je téma, které projednáme relativně rychle a pak uvidíme, zda budeme mít čas na jiné věci. Pan Bellinger eh, je stínový zpravodaj pro smluvní právo. Ptal se, zda to probereme dnes dopoledne. Odhaduji, že to asi nestihneme, protože to musíme prodiskutovat v celé šíři. Já bych se chtěl zeptat Diany, eh, zde jde o Eh, projednání pozměňovacích návrhů. Možná bychom to mohli přesunout na příští zasedání, protože stejně o tom ještě budeme muset hovořit a mezi domy bychom to projednali se stínovými zpravodaji. Dobře, takže smluvní právo odsouváme a dáváme za úkol zpravodajce, aby nadále vedla diskuse se stínovými zpravodaji a na příštím pořadu jednání to získá premi, eh, prominentní místo. Dále, protože to není naléhavé, tak odkládám na jindy bod 37. Eh, zpráva paní Geringer, myslím si, že to není nezbytné projednat dnes, takže to odkládáme. Zprávu paní Volis také odkládáme a dostáváme se tedy ke zprávě pana kolegy de Grandes. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co nejstručnější. abych vám umožnil probrat celý pořad jednání. Milí kolegové, úkol, který mi byl svěřen, to je předložit zprávu za tak krátkou dobu, je vždy výzvou. A je také pravdou, že toto stanovisko je kratší vzhledem k příslušné lhutě a cestou pozměňovacích návrhů se pokusím upřesnit naše úvahy. Chci říct, že to zapadá do práce našeho výboru, kdy vlastně komise předkládá výsledky protiteroristické politiky. Souvisí to i s výzvami do budoucnosti, to v rámci strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie, cíl 2, prevence terorismu. A Tady se zabýváme radikalizací. Já jsem byl zpravodajem stanoviska v roce 2008 u návrhu komise, kdy jsme měnili rámcové rozhodnutí týkající se boje s terorismem z roku 2002. A u tohoto rámcového rozhodnutí jsme vytvořili právní nástroje a přiměřený právní kontext, který umožňuje bojovat s počítačovou kriminalitou, s počítačovým terorismem. Tedy jsme se soustředili na základní práva, na svobodu projevu v rámci výboru LIBE a pracovní dokumenty paní Intveld, která je hlavní zpravodajkou, vlastně reaguje na analýzu nákladů a užitku u terorismu do budoucnosti. Evropská unie v článku 2 smlouvy Evropské unie připomíná, že se Evropská opírá o úctu k právům jednotlivce, k právnímu státu. A cílem Evropy je tedy bojovat proti terorismu s tím, že máme zákonník v ruce a respektujeme právní stát. Strategie boje s terorismem se může opírat o některé právní akty, ale také o víceleté akční plány a celou řadu norem, které usilují o naplnění čtyř cílů, které jsou v základním dokumentu prevence, ochrana, pokračování a reakce. Na tomto základě se opírám o čtyři základní body strategie a samozřejmě dodržím ty meze, které byly uloženy. Pokud je o prevenci, musíme zdůraznit ty činy, které mohou být považovány za činy teroristické. O tom jsme již hovořili v roce 2008 tomto návrhu stanoviska uvádím, že je třeba za každou cenu zaručit úplnou transpozici tohoto textu do všech členských států. A je to stále stejně efektivní v boji proti radikalizaci. A hlavní plus, které radikalizace představuje pro teroristy. Musíme jít kupředu touto cestou a Evropský parlament zde má významnou úlohu. Pokud jde o ochranu infrastruktury osob. Boj proti terorismu představuje stále větší výzvy. Existují nové metody, nové formy boje a je pravda, že terorista je většinou velmi kreativní v oblasti trestné činnosti. Ale současně tato ochrana se musí opírat o rychlý a efektivní zásah. A to jsme již zaznamenali v oblasti letecké bezpečnosti. A jsem také zpravodajem, pokud jde o bezpečnost eh, u tekutin, zavazadel, skenerů a podobně. Mám takový pocit, že jednotlivé instituce zasáhly rychle, aby posílili bezpečnostní opatření, když tato byla nedostatečná. A s komisí také sdílí myšlenku, že potřebujeme integrovaný systém ochrany spolu s veřejným sektorem, s vyšetřovateli, ale také spolupracujeme s výrobci technologií. Je třeba to posílit, abychom mohli působit efektivně v oblasti bezpečnosti. Pokud je o stíhání, to je další prvek policení spolupráce, justiční a policení spolupráce, evropský zatýkací příkaz, mechanismy pro zabrání financování terorismu, to vše vytváří kvalitní rámec a změny u těchto posledních dvou bodů a evropská politika pro využívání eh, údajů PNR ukazuje, že současné výzvy jsou v, součas, jsou v současnosti řešeny. Je to základní cíl Evropské unie a mezinárodního společenství. Pomáhat obětem. Já jsem nezaznamenal odkaz v prvních dokumentech naš, naší zpravodajky paní Infeld. Nezaznamenal jsem odkaz na oběti. Snad toto zapomenutí bude napraveno, protože tato poslankyně je v tomto směru nesmírně důsledná. Je třeba se vrátit k terorismu, ale zapomíná na první oběti teroristických eh, činů. Eh, blahopřeji komisi. Komise předpokládá globální nástroj v této věci a věřím, že tato iniciativa přinese ovoce co nejrychleji. Milí kolegové, boj s terorismem je bodem, který se nás týká všech. Evropský parlament musí být příkladem, co se týče politiky a činů v této oblasti. Základní práva v tomto kontextu se týkají útoku na teroristy, ale také ochrany obětí. A to vše bude promítnuto v pozměňovacích návrzích, které, které rozpracují můj návrh a vše závisí také na tom, co mi sdělíte jako nové myšlenky. A jsem naprosto otevřen, protože v této oblasti nejsou ideologické rozdíly, hovoříme o společném záměru ukončit teror. A ještě dvě poznámky, pane předsedo. Viděli jsme dokumenty komise, dokumenty paní Intveld, které jsou předběžné, ale je třeba opravit nespravedlnost. Citujeme islám, jako by islám se rovnal terorismu. A to je nesprávné. Musíme upřesnit věci. Je, existuje-li islámský terorismus, anebo radikální džihadistický terorismus. Ale islám je náboženství naprosto legitimní jako všechna jiná. A je to také kulturní volba. Pokud islám se rovná terorismu, tak bychom skutečně šli špatnou cestou. A jinak jako demokracie nemůžeme zahrnout některé země v jménem svobody, ale musíme umět rozeznávat. Některé kultury ne, nám nepatří, nejsou naše kultury, ale mají také nárok na svobodu. A neměly by být sami o sobě diskvalifikovány a diskriminovány. Skončím, pane předsedo, tím, že řeknu, že ve výboru Libe je kladen zvláštní důraz na základní práva. A to je základním cílem tohoto výboru ale současně je to jediný důraz, který by zde měl být patrný a výraz, který použije, nikoho možná právníky nepřekvapí, ale tady se vlastně e, obrací důkazní břemeno. A v tom dokumentu nám jde především o to, abychom zamezili přílišnému zásahu členských států v boji proti terorismu, ale současně bychom měli bedlivě sledovat e, chování teroristů. A v tomto kontextu musí členské státy dodržovat základní práva. Ale zde je předpokladem právní stát, abychom mohli stíhat pachatele trestné činnosti. Ale nevycházejme z toho, že systematicky členské státy překračují své pravomoci. Teroristé používají lži a další postupy, aby neutralizovali boj proti terorismu. A obecně za to členské státy Eh, teroristé obvinují z mučení členské státy. A to už je skoro samozřejmá záležitost. Buďme tedy obezřetní. Boj s terorismem probíhá v rámci základních práv, to ano, ale současně buďme opatrní ti, kteří jsou bezprostředně podezřívaní, jsou teroristé, a někdy také členské státy. Takže neobracejme důkazní břemeno, protože členské státy mají prezumci legitimity, což neplatí u teroristů. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji vám. Domnívám se, že způsob boje proti terorismu také ukazuje míru demokracie. Čím více omezujeme všeobecná práva všem, z toho důvodu, že volíme určité metody boje proti terorismu, tak tím více se můžeme eventuálně přiblížit tomu, co teroristé propagují a tím je nesvobodná společnost. To znamená, že proti terorismu musíme bojovat tam, kde v čem spočívá ten konflikt mezi základními právy a občanskými svobodami. Tady je otázka v této oblasti, otázka volby prostředků. Jak tedy bojovat? V minulých letech se rýsuje tendence pracovat například velice výrazně s takovým masovým screeningem a domnívám se, že potom dojde k nedostatku zdrojů v oblasti, kde si myslím, že máme lepší šance a to je ten cílený přístup. To znamená, že budeme cíleně hledat řešení, cíleně pracovat. Když budu provádět masový screening, ať jsou to eh, různé kamery nebo prostřednictvím dohody SWIFT nebo něčeho jiného, tak je zde riziko, že zde bude obrovské množství dat, které nás v podstatě zavalí a vůbec nebude mít takovou výpovědní hodnotu, jakou od něj očekáváme. Kolegyně Inhetfeld hovoří o tom, že máme vyhodnocovat prostředky boje proti terorismu a to je právě velice důležitá otázka, kterou si musíme položit. Co se týče zmiňované internetové kriminality, zde podporuji zaměřený, zacílený přístup. Domnívám se, že cílené vyhledávání vedlo k eh, tomu, že byl skutečně nalezen, zatímco u masového screeningu byl někdo nalezen spíše náhodně. Je to něco, co bychom měli mít stále nezřet, na zřeteli. Neměli bychom se změnit ve společnost, která svým způsobem v souvislosti s, se vlastně začíná čím na tím více podobat autoritativním režimům a tomu, co si přejí teroristé, protože občanské svobody to jsou kvality, které musíme my hájit. A jejich omezení je třeba skutečně důkladně zvážit, pokud se dotknou velkého množství lidí. Jde zde vždy o to, jakou zvolit strategii, jaký je nejlepší postup proti terorismu. Za druhé, při realizaci celé řady těchto opatření se postupuje v jednotlivých členských státech velice rozdílně. Takže my vlastně nemáme společnou cestu, my jdeme různými cestami. Například v jednom státě tomu bylo tak, že vznikl jakýsi paragraf o terorismu nebo o mafii, ale nyní se používá proti ochráncům zvířat, protože byly označeni jako kriminální organizace a nebo se používá v souvislosti se studentskými protesty. Měli bychom skutečně postupovat cíleně a intenzivně používat prostředky tam, kde jde o konkrétní boj s terorismem a zajištění bezpečnosti. To je pro mě důležitá věc. Vývoj v oblasti SWIFTu nyní vidíme, že vše to, co jsme zde schválili, nebo co vy jste schválili zde v parlamentu, než jsme řekli ano, tak e, vlastně není účinné, nepůsobí to zdárně tam, kde by to působit mělo. A třetí problém je vždy mezi vymezením mezi kriminalitou a terorismem. Například otázka masových vrahů nebo řekněme eh, re- recidivistů, to se často eh, zaměňuje s teroristy. Například eh, si vezměte různé míchání také s ideologickými otázkami. Domnívám se, že zde si musíme skutečně vyjasnit pojmy. Takže musíme dbát na to, abychom neměli vytvořeno příliš mnoho eh, právních pojmů, které si budou členské státy vykládat tak rozdílně, že vlastně už nebudeme vůbec moci hovořit o rozumné společné strategii. To je důležitá věc. Za druhé, musíme se více zaměřit na implementaci práva společenství a rozhodnutí společenství a zaměřit se na to více. To je také zásadní věc. A Potom je důležité vymezení v oblasti základních práv. A neměli bychom si navzájem podsouvat, že někdo dělá to příliš mnoho nebo příliš málo proti terorismu, nebo schvaluje nebo neschvaluje, když máme diskutovat o těch prostředcích, které používáme pro boj proti terorismu. A na tyto prostředky panují nejrůznější názory, zvláště také co se týče účinnosti jednotlivých prostředků. Nevím teď eh, přesně, zda jsem tomu správně porozuměla. Šlo o islámský teror anebo o islamistický terorismus, protože v Němčině je rozdíl této formulaci, nevím, jak je tomu ve španělštině. Zda bychom to mohli omezit pouze výhradně na džihad, tam si nejsem úplně jistá. Domnívám se, že musíme řeš, eh, odpoutat eh, se od toho, že teror by mohl přijít pouze z této strany, ale myslím, že i pojem islámský teror by byl nesprávný, islamistický teror už by to vymazoval lépe, ale to je nyní jazykovědná otázka tak já to zde mohu posoudit pouze za svůj jazyk, ale nemohu hovořit za jiné jazyky. To je, myslím, něco, co musíme ještě vyřešit na té jazykové úrovni. Jinak e, celkově chci říci, že se domnívám, že my jako právní výbor bychom měli výrazně podtrhnout právní stránku návrhu. Zde bych si přála, e, aby se dbalo více na lepší realizaci v jednotlivých členských státech to bychom měli podtrhnout, protože o to vlastně jde. A tam potom dochází k největším konfliktům i k největším rozdílům mezi členskými státy. I na základě toho, že v nich panují nejrůznější právní tradice a také nejrůznější historické zkušenosti. Například v německy mluvících zemích e potom přistupují tyto země k některým tématům citlivěji, než eh, to činí jiné země. Děkuji. Nikolíně Tajn. Ano, paní Lichtenberger už hovořila velice detailně, já bych to nechtěla zde opakovat, protože většinu z toho mohu skutečně podpořit. A chci vyjádřit svoji podporu kolegyně. Já bych se ráda vrátila k jedné věci. Nevím, zda to vzniklo překladem. Řeklo se zde, že teror by měl být odstraněn jednou pro vždy. To je samozřejmě velkolepý cíl, ale domnívám se, že je nerealistický. Otázka mučení. Zde nemůžeme popírat, že ve třetích zemích došlo k mučení a nebo k podpoře mučení, to nelze zcela negovat. Otázka SWIFTu. Já už jsem tehdy byla proti SWIFTu, protože už tehdy jsem nevěřila tomu, že by eh, v rámci kompromisu bylo možné potom eh, zavést úspěšnou praxi tak, jak se v to původně doufalo. Po půl roce vyhodnocování se ukázalo, že tomu tak skutečně bylo. Myslím, že zde došlo k tomu, že byl eh, parlament voděn za nos Teď jde o to, omezit excesy v souvislosti s bojem proti terorismu a opatření v oblasti vyhodnocování, jak si přeje výbor Libe, je velice důležité. Týká se to také běžného života. Já jsem působila jako notářka a že jsem měla dočinění s vyhrocováním směrnice proti praní špinavých eh, peněz. Podle mě to byl naprostý nesmysl, který vedl jenom k obrovské záplavě papírových dokumentů a kácení lesů, ale ne k vyřešení jediného případu. Věřit to, že Usáma bin Laden přijde do notářské kanceláře a tam řekne, že on je tedy on, to byl naprostý nesmysl. A po všech těchto letech boje proti terorismu musíme takovéto věci omezit a posílit znovu základní práva. A co se týče osobních kontrol, tak jsem proto převzít systém Izraele, který se e, zaměřuje na konkrétní podezření a takovéto masové skenování a prohledávání, šacování lidí, u nichž víme, že jsou skutečně neškodní, to je uh, opravdu extrémně drahé, bláznivé opatření. A Izrael už to mnoho let takto neprovádí a myslím, že Izrael zde má velkou zkušenost s bojem proti terorismu, takže bychom měli spíše převzít jejich opatření a zkušenosti, než abychom zde vytvářeli nové a nové náklady a zaváděli nové typy skenerů a podobně. Děkuji a nyní pan kolega Masy. Děkuji, děkuji. <clears throat> Promiňte, pane předsedo, já jsem z lékařských důvodů musel opustit tuto místnost a teď bych chtěl jenom říci, že podporuji tento uh, návrh, který předložil náš kolega Luis Grandes. Toto se netýká pouze nějakých niancí, nějakých drobností nebo nějakých Eh, možných nedorozumění. Myslím si, že tady skutečně musíme mít ve věcech naprosto jasno a jasně formulovat, protože ty neance, o kterých hovoří ve eh, svém návrhu, eh, musí být zváženy nejen v tomto výboru, ale také ve výboru Libe a ve všech ostatních výborech, protože to jsou věci, které jsou mimořádně důležité to stanovisko skutečně obsahuje řadu velice důležitých prvků. Další věc, um, řekl, že jsem, eh, minulý, že včera jsem byl trošičku jako Don Quixote, který se romantickým způsobem pouští do další bitvy. Nevím, jestli jsem byl včera Don Quixote, Don Quixote ale vím, že dnes jsem Sancho Panza za panem, eh, který podporuje pana de Grandeho v jeho stanovisku. Kromě toho Eh, toto nesouvisí jenom s tím, co řekla paní Tajnová, která eh, upozornila na to, že existují některé případy, které jsme zjistili, ale hovoříme zde o španělské politice a ve Španělsku, kde existuje určitá společná politika, tak tam se nám skutečně daří skoncovat s terorismem ale musíme v tomto boji i nadále pokračovat, musíme i nadále eh, realizovat tuto politiku, která skutečně již dosáhla určitých úspěchů. Je pravda, že eh, jsou případy, eh, kdy teroristé například perou špinavé peníze a tak dále, ale je pravda, že ve spolupráci s Portugalci a s Francouzi se nám daří dobrat se konce toho tunelu, který nás tak dlouho pronásledoval. Já jsem obhajoval celou řadu lidí ve svém politickém životě a dokonce jsem obhajoval i teroristy. A teď si myslím, že přišla skutečně doba, kdy je potřeba říkat pravdy a musíme bojovat proti terorismu. Děkuji na, na konec promluví pan zpravodaj. Sí, presidente, muchas gracias. Ano, ano pane Pře- I pane předsedající dovolte, abych nejprve poděkoval panu Masipovi za jeho eh, podporu, která je skutečně výrazná. Já se domnívám, že eh, je to dokonce ještě o to významnější, že je to vlastně odraz názoru celé řady výborů. A já jsem přesvědčen, že tato podpora je velice důležitá, protože Eh, se nám ji dostává od někoho, kdo je velice známý jako obhajce eh, občanských práv. Také mě zaujalo to, co říká paní Tej a paní Lichtenbergerová. Eh, domnívám se, že zcela určitě je potřeba vzít v úvahu tu citlivost, která je spojována s různými kulturami, je potřeba mít ale na paměti, že terorismus ovlivňuje celý svět, že útočí na globální úrovni a nezáleží skutečně na tom, jaký je důvod eh, takového to teroru. Nemůžeme nikdy ospravedlnit terorismus, protože Například eh, si myslíte, že vychází z, zkrátka z něčeho, čemu teroristé věří. Eh, Eh, zkrátka eh, je se jedná spíš o chování, než o to, co člověk věří. Jinými slovy, terorismus je o tom, eh, čeho se těto lidé dopouští, ať už je to násilí nebo vraždy a nezáleží na tom, jaký je cíl, za kterým jdete, je to zkrátka terorismus, ať už je to ve Španělsku, v Německu nebo kdekoliv jinde. Boj e, proti terorismu musí být eh, koordinován a musíme používat stejné parametry a to v celé Evropě. Zcela jistě souhlasím s tím, co říkala paní Lichtenbergerová, že hovořila o těch různých mm, stupních citlivosti, eh, ale přesto si myslím, že musíme být velice opatrní, když se snažíme koordinovat eh, ty nejrůznější přístupy v boji proti terorismu. Nemůžeme Myslím si, že by bylo nesprávné se eh, domnívat, že pouze členské eh, eh, státy musí bojovat proti terorismu. Ne, zaměňujme obyčejné pachatele trestné činnosti s teroristy, protože tady existuje skutečně realistický rozdíl. To přece nejsou dvě stejné věci. My tady nemluvíme Eh, také o rozlišování teroristů na základě jejich cílů. Eh, skutečně musíme bojovat proti terorismu z hlediska eh, právního státu, musíme brát v úvahu také potřebu chránit lidská, lidská práva a občanská práva. Pochopitelně, že terorismus existuje, existuje všude a my proti tomuto terorismu musíme bojovat a musíme se soustředit na způsoby tohoto boje, spíš než abychom se pokoušeli rozlišovat různé důvody, eh, které teroristé mají. To je naše povinnost, kterou se musíme v našem výboru zabývat. Um, pochopitelně k tomu musíme mít také eh, právní základ eh, ve výboru LIBE. Pochopitelně mají také Eh, svoji zodpovědnost za tyto věci. Jestliže hovoříme o islamismu, tak já si nemyslím, že tady byl problém s překladem. Určitě ne. Jestliže hovoříme o islámu, mně se zdá, že islám je zkrátka popis eh, eh, legitimní víry. Ale terorismus je něco úplně jiného. Terorismus podle mého názoru je radikalizovaná forma chování, která eh, eh, používá násilí a další podobné prostředky. Jinými slovy, tady žádné zmatení pojmu, o které vy jste hovořila, skutečně není. Kromě toho si myslím, že by také eh, nebylo správné hovořit o separatistickém terorismu. Nemůžeme mít zřádka jednu formu terorismu, kterou budeme považovat za trestnou činnost a jinou formu, kterou nebudeme. To přece je jedno, jestli hovoříme o separatismu ve Španělsku nebo o islamistickém teroru. Teroristé si vždycky dávají velice pozor na jazyk, který používají. Mají určitou strategii, eh, která vychází z toho, že spochybňují například chování jednotlivých členských států, hovoří o tom, že eh, stát je skorumpovaný, že využívá mučení a tak dále. Čili oni skutečně vědí přesně, jaký jazyk chtějí používat. A to je další riziko, které souvisí se všemi těmito diskusemi o terorismu. Já beru všechny vaše připomínky velice eh, vážně, zcela jistě je také eh, vezmu v úvahu, není, nezaznělo nic tady, či, s čím bych nesouhlasil, všichni se shodneme na všech základních hodnotách princip. Děkuji zpravodaji. Ještě musíme stanovit hůtu pro pozměňovce návrhy. je se 28. březen. Není nikdo proti, dobře, tak je to takto schváleno. Tímto uzavírám dopolední část a odpoledne budeme pokračovat. Mám pocit, že je tady dost velká zima, tak snad byste mohli odpoledne zatopit. E, odpoledne budeme začínat tou neveřejnou částí a potom přejdeme k semináři. Děkuji, nashledanou.